Guten Morgen, wir Dobré dopoledne, začneme, zahájíme naše jednání a vás velice srdečně vítám. Ty eh, ty zbylé síly, které stále ještě jsou ochotny pracovat. Eh, Pořád jednání máte k dispozici, nikdo nám neoznámil, že by si přál nějakou změnu, proto je takto schválen. Pouze upozorňuji, že bod 7 je novým bodem 4, co z organizačních důvodů jsme to museli takto přehodit, což znamená, že pětka a šestka budou tedy na pořadu jednání, tak říkajíc až po sedmičce, která je přehozená i novou čtyřkou. Bod dvě. Zde bych ráda poukázala na Continues. Tam máte veškeré jazyky, které jsou k dispozici a samozřejmě je tato schůze k dispozici na internetu. Bod 3. Schválení zápisů. Ty zápisy, jako vždy, budou pokládány za schváleny, pokud do konce této schůze nikdo nepřijde s nějakým komentářem. Tím jsme u čtyřky, což je tedy ta sedmička, a je to studie na téma ukazatele výkonnosti pro konvergenci v regionální rozvoji. Jak zajistit, aby tyto ukazatele byly takové, jakými mají být? Spravodajka je kolegyně Claudia Schmidt Jedná se o dokument eh, oddělení Policy Department, který nyní bude představen. Komu mohu udělit slovo? Kdo eh, bude studii prezentovat? Pan Bolford, paní Melen. Takže prosím, já vás vítám a máte slovo. Well, thank you very much. Děkuji. Děkuji mnohokrát za to, že jste nás pozvali na vaše zasedání, abychom hovořili o výkonnostních ukazatelích KPIs v oblasti politiky regionálního rozvoje. Ale ještě na začátek bych měl tedy pár slov na úvod a potom poprosím kolegyni Jane, aby nám řekla něco o doporučeních, kterým jsme došli, které vznikly na základě našeho výzkumu. Takže myslím si, že takový obecný závěr, ještě předtím, než se dostaneme k nějakým podrobnostem, podrobnostem tak chci říci, že minimálně od roku 2000 zaznamenáváme pokroky právě v oblasti vývoje systému měření výkonu politiky soudržnosti situ. a my bychom tady velmi stručně řekli něco k těm základním tedy aspektům tohoto rozvoje. Ale ještě na začátku chci říci, že my vlastně chceme také zdůraznit ty výzvy, které ještě stále před námi stojí, ještě předtím, než začne nové programovací období. Teď možná ještě v rámci takového obecnějšího kontextu je velmi důležité, abychom si stručně nastínili ty tři hlavní prvky toho obecného rámce, v němž se politika soudržnosti hodnotí a pohybuje. Takže to se týká samozřejmě i toho současného vývojem. Máme tady tedy tři hlavní věci, které jsou součástí tohoto obecného rámce a tady hovoříme o té ex ante podmíněnosti, která je povinná pro všechny členské státy předtím, než tedy budou mít prospěch z těchto fondů. A my jsme se tedy zaměřili na ex ante podmíněnost číslo 7. To je tedy velmi důležitá právě pro efektivní sběr informací o výkonu eh, a výkonnosti tedy těchto politik. To znamená, více zaměřujeme právě na cíle, na plnění cílů. A druhý prvek se týká právě struktury těch samotných programů a důležitosti toho, proč je důležité mít tedy KPIs, které budou měřit právě pokrok ve směru k cíli. A dále samozřejmě jde také o vůbec výkonnost a také o, te, o ten cíl 6%. 6%. Takže jak se to všechno vyvíjelo? Už jsem to říkal na začátku, máme pocit a je tomu tak, že se ubíráme tím správným směrem a v posledních letech jsme zaznamenali takový trend, že vlastně vznikají silnější, silnější jaksi eh, sety či skupiny ukazatelů, se kterými pracujeme, když se podíváme na to období před rokem 2000, tak neexistoval žádný společný přístup. Víc, eh, existovalo více jak 1700 různých eh, ukazatelů pro měření pokroku. Těch rozdílů bylo velmi mnoho mezi těmi různými ukazateli v různých členských státech a dokonce v některých členských státech letech se používaly sice stejné ukazatele, ale docházely jaksi k jiným mm, nebo byly to stejné ukazatele, ale vycházely z různých metodologií nebo byly užívány jinak té praktické oblasti. To znamená, že tady v tuto chvíli existuje trend, který jak si směřuje k více společnému přístupu k věcem. To znamená, více dělat společně na společných postupů a zaměřujeme se více na to, že vlastně se nezaměříme tolik na finanční absorpci, jako na měření vlastně dopadů a těch stanovených cílů tuto stránku bych přeskočil a máte ji rozhodně v naší zprávě. Je to tady vlastně velmi stručně nastíněné výsledky té studie, máte to k dispozici, ale když bychom to tedy chtěli hovořit o té aktuální situaci, to znamená, kde si myslíme, jak, jaký je ten současný status, eh, jak vypadá současná situace a potom dám slovo kolegyni Jane, která bude hovořit o doporučení. Když se tedy podíváme na tu programovací období 2014 a 2020, tak máme 72 eh, společných eh, výstupových ukazatelů. A když se podíváte na těch 72, tak se vlastně rozdělují na ESF 32, a máme tady 23 pro výstupy, 9 pro e, výsledky. to je zajímavé, když se podíváte tedy na ty ukazatele, výstupové ukazatele SF, tak se tady vlastně roz, rozděluje mezi těmi krátkodobými a dlouhodobými výsledky, což si myslím, že je velmi, velmi chytrý přístup. A co se týče eh, mm, Fondu pro rozvoj venkova, tak tady máme hodně eh, eh, ukazatelů, přibližně 40 společných výstupových ukazatelů, to znamená, že se hodně soustředíme na ty výstup a snažíme se také více soustředit na měření cílu bez pochyby si myslíme, že jak si vytvoření tohoto společného systému nám pomáhá jak si posílit celý ten systém i vlastně systém měření výkonu jako takového Vého, což ještě samozřejmě neznamená, že tady neexistují nedostatky, k kterým se musíme eh, postavit čelem a je třeba se podívat také na sběr eh, údajů, které jsou využívány vlastně pro naší práci. A teď předám slovo Jane, která se bude soustředit právě na ta hlavní doporučení, ke kterým jsme došli. A potom jsme vám samozřejmě k dispozici, když budete chtít položit jakékoliv otázky. Prosím. Dobré ráno. Došli jsme k několika doporučením, ale mám samozřejmě velmi omezený čas, takže to všechno schrnu. Začnu tedy prvními třemi doporučeními. Ty odráží vlastně to, co právě bylo řečeno. To znamená důležitost vlastně toho společného harmonizovaného rámce společných ukazatelů a my vlastně opravdu doporučujeme, aby se i nadále takovýmto způsobem eh, pokračovalo. To znamená opravdu zaměřit se vlastně na tu schopnost měření a přesnost eh, měření společného rámce, takže máme tady tu harmonizaci, tu agregaci, abychom měli lepší přehled o tom, jaké politiky vlastně vlastně máme, čeho dosahují a čeho chtějí dosáhnout. Tak když se dostaneme k doporučení číslo čtyři, tak my opravdu si myslíme, že by to celé mělo být co nejjednodušší a nemělo by to jít na úkor vlastně těch strategických politik. To znamená, že my si myslíme, že je velmi důležité, aby abychom se zaměřili na výsledky a dopady. Takže eh, pro období 2021 nebo eh, eh, vlastně na to další programovací období víme, že tady máme společné ukazatele, co se týče cílu, ale ještě nemáme společné ukazatele týkající se dopadu. Poté tady samozřejmě víme, že ty ukazatele prostě jsou velmi důležité pro to, abychom mohli měřit vlastně ten dopad na naše společnosti. tak e, musíme si tady zaměřit na výsledky a dopady, to už jsem se říkala, ale musí se to také odrážet v oblasti výběru projektu, e, způsobu, jak si e, subvencování nebo jak si podpory těchto projektů, protože velmi často v tom výběru tyto ukazatele používány nejsou. A teď, když se podíváme na doporučení číslo 6, tak hodnocení ex ante je zcela zásadním krokem v celé politice, protože nám pomáhá vlastně eh, vyhodnotit ty změny, kterých chce dosáhnout ten eh, jednotlivý eh, program. To znamená, že tým, které, který provádí hodnocení ex ante, musí hrát opravdu velmi důležitou roli a hraje velmi důležitou roli v celém eh, systému, jak eh, z oblasti jaksi kvalitativní, tak z úhlu pohledu kvantitativního. A teď zase sedmička. Eh, tady vlastně zase hovoříme o tom sdíleném managementu principu subsidiarity. Samozřejmě tady máme regiony, členské státy, které, kteří navrhují ty ukazatele. Musíme udělat všechno pro to, abychom zajistili zajistil, že ty zdroje, kapacita, znalosti a pokyny byly k dispozici. A ve chvíli, kdy prostě to hodnocení ex ante nebude existovat, no tak prostě tato část expertízy bude chybět a to není dobré. Tak a když bychom pokračovali, tak eh, samozřejmě je třeba si uvědomit, že došlo k velkému pokroku v oblasti informačních systémů, monitorování. Samozřejmě některé nedostatky tady stále jak si chybí, hlavně co se týče teď toho správného načasování těch údajů, přesnosti, kvality těch údajů. Takže například se stává, nebo byli jsme velmi rádi, když jsme vlastně zjistili, že vlastně v rámci těch nových návrhů tady už počítáme se zlepšeným systémem eh, informačních technologií v této oblasti v jednotlivých členských státech. A samozřejmě by bylo dobré, aby ty systémy fungovaly ještě předtím, než budou ty projekty eh, naplánované a schváleny, tak aby také v rámci projektu se vědělo, co bude měřeno a co bude důležité. Takže když se podíváme tady do budoucna, tak jsme velmi rádi, že tady už nemáme tu takzvanou performance reserve, eh, eh, ano, ano, tady se to hodně, hodně zaměřovalo na ten výkon, ale ne na ty cíle. A eh, to vlastně vedlo k tomu, že tady existovala i ta možnost vlastně mm, potrestání či sankcí a my si myslíme, že tady rozhodně potřebujeme být flexibilnější, co se týče té realokace a změny programu jednotlivých projektů. Děkuji, děkuji. Když bych to tady měl schrnout za nás, tak tady v této zprávě máte vlastně velmi podrobné hodnocení té současné situace celého systému. A jedna z těch věcí, které jsme udělali, byla, opravdu podívat se na, ty eh, společná, na ta společná současná pravidla a pokyny. A dívali jsme se vlastně, kde vlastně se zobrazují či zrcadlí už to, co navrhujeme v těchto doporučeních. A my doufáme, že tedy toto rozhodně bude zase další nástroj pro vás, jakým způsobem celý systém zlepšit. Tak, abychom zajistili, že opravdu ten způsob využívání evropských fondů bude co nejefektivnější, nejvýkonnější. Tudíž vám v tuto chvíli velmi děkuji a samozřejmě jsme k dispozici, pokud byste měli jakékoliv otázky. Děkuji, ale vy jste se velice elegantně vyhnul všem těm ožehavým tématům a musím říct si, že my vidíme, že země, které používají více peníze na výzkum a málo, no, méně dávají do betonu, to jsou ty země, které již rozvinuté jsou, takže to jsou ty země, které vlastně ty peníze až tak nepotřebují. A naopak ty, kteří by je potřebovali, tak zase nemají odpovídající správní kapacity. Nic jsem se nedoslechla k tématu správní kapacity. Možná byste se k tomu mohli ještě pak vrátit. A slovo má nyní paní zpravodajka, naše kolegyně Schmidt. Ano, já jsem si tu studii pročetla, přišla mi zajímavá. Co mě přišlo méně zajímavé je to, že tady na výboru jsou dnes přítomni tři poslanci. My víme, že v tomto podporném období jde o 352 miliard, tedy 325 miliard eur. Nás to zajímá, ale nechápu, proč ostatní kolegy ne. Já rád eh, odpoví, eh, opakuji, těch 352 milionů eurů, které tady máme pro strukturální a kohezní politiku, automaticky znamenají, že je třeba mít fungující kontrolní struktury a mechanismy. Pokud nevíme, čeho chceme dosáhnout a už vůbec nevíme, jak to chceme měřit, tak v tom případě vůbec nevíme, kolik peněz budeme potřebovat. A peníze by se měly stále navyšovat, ale bez eh, odpovědejících ukazatelů si myslím, že tento výbor hm, vlastně vůbec nemá žádnou šanci vystopovat, kam ty peníze vlastně jdou. Vyjednávání probíhají a myslím si, že i pro ně budou poznatky našeho výboru velice hodnotné. Schrnout to, nechci nic opakovat, pouze bych eh, z toho vypíchla jisté věci. Co se týče eh, vypracovávání těch databází, tady je podle mě ještě velký prostor pro vylepšování. Pro mě a taky pro paní předsedkyni bylo velkým překvapením a je to poznatek, který já si myslím již od počátku mé práce zde na výrobu, výboru a myslím si, že to platí pro veškeré oblasti výdajů peněz. Zlepšení sbírání těch dat musíme toho dosáhnout. Pro mě je to naprosto jasná věc. Důležitá zde je proporcionalita. Nemůžeme říct, že pro nás je to příliš velký úkol, že to prostě předáme členským státům. To nebude řešení našeho problému. Někdy musíme schromažďovat data, vypracovávat eh, databáze či soubory dat, ale některé jsou takové povahy, že já v tom prostě nevidím žádný smysl, když je naším cílem vědět, kam ty peníze jdou. Není to relevantní například, eh, co se týče Evropského sociálního fondu, ty ukazatele. V některých oblastech žádné ukazatele nejsou, nemáme tam žádné datové soubory, což si myslím, že je škoda. Ještě co se týče orgánů členských států. Eh, Spírat údaje komplexně to je jistě důležité, na druhou stranu ty správní orgány i tak bez tohoto dalšího úkolu mají mnoho práce. I když samozřejmě je to kvůli té velké komplexnosti té naší podpory. My nechceme, aby ani správní orgány, ani příjemci byli nadměrně zatěžováni. A zase nechceme, aby to vše bylo uh, vlastně oproti evropským finančním zájmům. Je třeba, aby to bylo tedy přesné, proveditelné a musím říct, že ty data, která dostáváme od komise, jsou kolikrát stará až dva roky, takže zastaralá. My tedy chceme, aby v příštím podpůrném období jsme měli velice aktuální údaje, každé dva měsíce by se měly sbírat. Já tento přístup vítám, ale mám trochu pocit, že tady padáme z jednoho extrému do druhého, neboť to jde opět na úkor členských států. Bylo by tedy vhodnější mít nějakou střední cestu, že bychom ty údaje spírali, já nevím, každé čtyři měsíce či šest měsíců. Zajímavá byla také poznámka, která se týkala toho, že informace pocházely od těch, kteří realizovali projekty. Příjemce tedy musí mm, podávat zprávy o svých výsledcích, mají povinnost. E, důvěra je jistě dobrá, ale kontrola je lepší a studie také poukazuje na to, že občas dochází k takzvanému overreportingu a někdy k underreportingu, kde někde se při, informuje příliš málo či příliš mnoho s cílem neohrozit e, vyplácení té podpory. A samozřejmě ochrana osobních údajů, to je pro mě zcela nepochybná záležitost, ale musíme to nějak tak nastavit, aby se nám podařilo na jedné straně mít velice přesné údaje a na druhé straně zachovali ochranu soukromí. Chronologie vývoje indikátorů byla také velmi zajímavá, že jsme mohli vidět, že se to skutečně v čase vyvíjí, k něčemu došlo, vývoj je pozitivní, to nechci popírat, ale když se podíváme do budoucnosti, tedy na finanční období 2020 až 2027, tady by má být vlastně odstraněn ten přístup ex ante. Já z toho mám trochu takový špatný pocit, protože víme, že ta perioda, to období má být rozdělena na 5 plus 2 a mám nové, novou revizi a podle mě to prostě nevede k dostatečné evaluaci. Pak tady máme, tedy když jsme připravili to nové finanční období, tak si myslím, že tady máme asi příliš velkou administrativní zátěž, když vlastně revize v polovině období spadá do začátku jednání o dalším finančním rámci. Já si myslím, eh, zda vůbec je tedy smysluplné, aby se takovýto přeskum dělal za těchto okolností. A dále performance-based eh, podpora, tedy podpora na základě výkonnosti. Eh, to je něco, co jsme my vždy chtěli, jakožto rozpočtová kontrola. Já chápu, že členským státům se to, to tolik nelíbí, protože pro ně jednoduše, aby se soustředili na výdaje, aniž by e, museli dbát na to, zda ty peníze přinášejí skutečnou absolutní přidanou hodnotu. Probětky, o kterém hovoří studie rovněž, spočívá v tom, že nikdo vlastně vůbec nedokáže popsat, co má být vlastně ta přidaná hodnota, se kterou neustále argumentujeme ta může mít někdy i neviditelná, jak to řekla paní předsedkyně, protože to jsou například výsledky výzkumu a ne beton, který byl někde eh, jaksi prostavěn. V zásadě je tomu tak, že že pro výbor je důležité, že to je někdy méně záleží toho, zda někdo něco je schopen udělat, ale zda chce. A já si myslím, že veškeré ty věci, o kterých jsme hovořili již předem během minulých schůzí, a které jdou tím směrem, že se peníze dá, vyplácejí pouze proto, že prostě peníze máme k dispozici a nedosáhne se žádné přidané hodnoty či ničeho smysluplného. To prostě nemůže být cílem finanční politiky Evropské unie. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Gillens, generál ředitelství pro regionální záležitosti z Evropské komise. Já nevím, zda je zde přímo on, pokud ne, tak ne, prosím, máte slovo, prosím. Thank you very much, Madam Chair. Good morning. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dobré ráno všem. Je mi líto, že dnes vám toho nemohu moc říci. My jsme studii obdrželi teprve v pátek večer a je důležité detailně pročíst takovéto zprávu, vyhodnotit závěry a z hlediska komise se postarat o to, abychom eh, poskytli náležitné vstupy pro spolupráci s Evropským parlamentem a samozřejmě vás rádi budeme kontaktovat. Paní zpravodajku bude-li souhlasit, nebo přímo výbor, jakmile budeme mít možnost detailně si prostudovat obsah studie. Nicméně mohu stručně probrat doporučení ze svého vlastního pohledu. Těší mě, že se potvrdilo, že většina eh, těch doporučení už komise nyní řeší ve svých návrzích pro období po roce 2020, jak také uvádí studie. Také vítáme uznání práci komise při používání společných eh, ukazatelů. Pro nás je to klíčové, tak abychom mohli efektivně informovat o tom, jak politiky fungují a aktuálně informovat Evropský parlament o tom, jak postupuje ku předu příslušná oblast. A je zde jedna výzva, kterou také zmiňuje ta zpráva, a to je přesvědčení přesvědčování členských států, aby ty společné ukazatele používaly efektivním způsobem. Je celá řada členských států a programů v EU, které výrazně lpějí na programově specifických ukazatelích. Specifické ukazatele o tom, jak vykazovat, jak funguje jejich vlastní program. To může být možná užitečné v individuálním vnitrostátním nebo regionálním kontextu, ale bohužel to nepřidává téměř žádnou přidanou hodnotu na evropské úrovni, protože tyto indikátory nelze agregovat a tím pádem nemůžete informovat o politice jako celku. Při diskusích o nařízeních pro období po roce 2020 je třeba ještě přesvědčit eh, Ehm, členské státy o užitečnosti zvýšeného počtu společných ukazatelů, které navrhla komise, jejich kolem 200, které si můžete vybrat, nemusíte použít úplně všechny, například ve fondu ARDF e a fondu soudržnosti, takže je to asi kolem 200 nebo méně než 200, působí to určité znepokojení mezi členskými státy, ale oni sami rádi používají tisíce stávajících specifických ukazatelů. Takže zde je jeden takový nesoulad a my doufáme, že zde bude moci parlament podpořit to směřování komise eh, v průběhu vyjednávání příslušných eh, nařízení. A na závěr chci zmínit, že to celé je také spojené eh, s výkaznictvím, které také zpráva zmiňuje. Dali jsme najevu, že bychom byli rádi, kdyby členské státy podávaly zprávu každé dva měsíce v souvislosti s ukazateli o finančních datech, jak už zde zaznělo. To nadšení mezi členskými státy není, že by to mělo být tak často a Čím méně často všem dostáváme data, tím méně můžeme informovat. Tak to prostě je. A prostě ta zodpovědnost sbírat ta data a poskytovat je je na straně členských států. My jsme zavedli výrazná zjednodušení v těch návrzích pro období po roce 2020. Například už není nutné vypracovávat dlouhé detailní výroční zprávy o implementaci, takže dochází ke snižování pracovní e, zátěže a myslíme si, že tedy není neoprávněné výměnou za to žádat častější poskytování dat. Všechno to probíhá elektronicky, e, to výměna pomocí IT, jde o to prostě Eh, ty informace poslat odesláním tlači, jednoho tlačítka a umožní to pak komisi, aby Evropský parlament i ostatní instituce co nejaktuálnějším způsobem informoval. Děkuji vám. Děkuji za generální eh, ředitelství Amploa, pan Vicera Antonio. Ne? Já jsem si to tak hezky přečetla, bohužel. Tak dáme slovo paní zpravodajce na závěr. Přála bych si, aby kolegové z komise, pokud to bude nutné, četli ještě rychleji, jako zpravodajka. Tak, ale zároveň si myslím, že třeba se zabývat členskými státy, zejména tou časovou osou, neboť, a eh, ráda bych to ještě zopakovala, chceme ty věci zjednodušit a ne jak si nějakou zátěž přesouvat z jednoho na druhého, protože to vůbec k ničemu nevede. Měli bychom to nastavit tak, že to bude pro všechny schůdná záležitost, schůdná cesta, po které půjdou relativně rádi, a ne, že tady nějakou zátěž přesouváme. A rozhodně nemůže nikdo říct, že peníze nejsou důležité. Chtějíme všichni vědět, jak se používají a musíme být ještě přesnější než jsme nyní. Ale já samozřejmě e, počítám s vámi, s kolegy z komise, že až si tu studii e, detailně prostudujete a budete vědět, jaká opatření či jaké závěry z ní vyplynou, že nám tyto své posnatky sdělíte. Děkuji. Předsedkyně, ano, já myslím, že je zjevné, že v politice soudržnosti bychom mohli být mnohem lepší, pokud bychom byli tak, měli lepší fantazii, prostě měli lepší nápady, co se týče výsledků, co se týče ambicí, jak s penězi nakládat. Já jsem si vždycky myslela, že když prostě, jak si dáme k dispozici 350 miliard eur lidem, že budeme mít dobré výsledky, ale ty částky jsou obrovské. Já si myslím, že by bylo skutečně vhodné, kdyby ty výsledky byly lepší. Tyto peníze, když prostě někdo si je vezme, a nesnaží se z toho udělat to, to možná, to nejlepší, co by bylo možné. A to není dobré. Já nemám dobrý pocit, pokud bychom postupovali nadále jako do, do posud. A nemám dobrý pocit z toho, kdyby i výbor Regi postupoval stále jako do posud. Takže já si myslím, že v příštím volebním období máme velký důvod pro to se velmi přátelit s výborem Agri a Regi. Protože je skutečně nutné něco změnit. Musíme mít vůli dělat politiku lépe i z dlouhodobého hlediska a my, jakožto odborníci na rozpočtovou kontrolu, se musíme snažit hledat někoho zde v parlamentu, kdo nás tom podpoří, abychom dokázali něco změnit. Přála byste si ještě něco doplnit? Já jsem také položila otázku, jakou roli hraje administrativní výkonnost eh, členských států a jakou roli hrají členské státy, které jsou obzvláště chudé, potřebovali ty peníze velice, ale nejsou schopni ty peníze očerpat, protože nemají ty správní kapacity. Mohli byste se k tomu ještě vyjádřit, prosím? Um, <clears throat> just taking the, um, the first point on tak eh, hm, správním kapacitám to je opravdu kritická záležitost a je třeba opravdu zde dosáhnout určité rovnováhy mezi zjednodušením systému, což je samozřejmě užitečné z hlediska potřebných zdrojů na straně členských států, tak aby prováděli měření eh, výkonnosti. Takže je zjednodušení na straně jedné a postarat se o to, že budete mít takový systém, který umožňuje ukázat, že opravdu ty peníze jsou vynakládány správným a zodpovědným způsobem. E, my jsme analyzovali několik členských států při naší analýze a v některých státech je nedostatečná kapacita, e, spíše v těch, které vstoupily do EU v nedávnější době. Ale myslíme si, že když máte na evropské úrovni silný funkční rámec, tak by měl být schopen poskytovat podporu těmto zemím a jejich regionům, tak aby si vyvinuli při potřebné schopnosti. Není to jenom problém rozdílů mezi jednotlivými státy, ale i v rámci jednoho státu, mezi menšími regiony a většími centrálnějšími regiony a jde o to vyvinout tedy statistické systémy, které v tomto kontextu by byly užitečné. Také bych rád navázal na další věc diskuse, to je potřeba dále rozvíjet zdůrazňování těch společných výkonnostních indikátorů a nemít tak velké množství těch specifických indikátorů. S tímto pohledem rozhodně souhlasíme a je to také téma, které se objevuje v naší zprávě. A souvisí to e, také s tím, o čem hovořila kolegyně, ta evaluace ex ante, tedy zajištění, že než program bude zahájen, aby byl někým nezávisle analyzován a zjistil, že jak je tam tento systém společných ukazatelů silně přítomen a možná minimalizované ty specifické ukazatele. To byly ty záležitosti, které jsem rád chtěl ještě dodat k tomu, co zde zaznělo. Děkuji. Děkujeme za prezentaci studie. A s novým parlamentem jistě budeme pokračovat v souvislosti s tímto tématem. Dostali jsme se na závěr tohoto bodu. Nyní tedy bod číslo 5, to je zvláštní zpráva o biopotravinách, bioproduktech. To je velice zajímavá věc. Zpravodajkou za Evropský parlament je paní Kaldenbach, která onemocněla asi v nemocnici, nebo alespoň musí ležet doma, zlomila si nohu přejeme jí brzké uzdravení. Já jsem tady tuto zprávu převzala. Vítám zde za účetní dvůr pana Mionise, který nám může představit zprávu. Thank you, chair. Uh, it's a great... Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velmi rád, že mohu tady vám v tuto chvíli představit náš systém pro ekologické produkty. Takže co se týče toho rozsahu působnosti a našemu přístupu, tak tady výroba ekologických Eh, výrobků stoupá. To znamená, hovoříme tady o výrobku, u něhož existuje záruka, že byly dodržovány nejpřísnější environmentální předpisy, to znamená, ty kontroly jsou prováděny ve všech fázích toho řetězce výrobního. My jsme v roce 2012 zveřejnili zprávu a v ní jsme vyhodnotili, zdali Evropská komise byla schopna odstranit ty do té doby identifikované nedostatky. V tuto chvíli hovoříme o importních režimech právě pro ekologické bioprodukty. V rámci našeho závěru my jsme zjistili, že ty kontrolní systémy se zlepšily a naše doporučení byla řekněme, obecně v srovnání s tím předcházejícím obdobím implementovaná. Nicméně určité výzvy stále zůstávají. Co se týče těch evropských produktů, tak náš audit nejdříve přeskoumal kontrolní systémy evropských výrobků. Takže tady hovoříme o ještě naší zprávě 2012, eh, ve chvíli, to, to znamená v té chvíli jsme věděli, že tedy nedochází k řádným kontrolám. Poté ale Evropská komise zintenzivnila své návštěvy ve většině členských států a také zlepšila legislativní rámec. Příslušné úřady v jednotlivých členských státech se také podílely na zlepšení svých systémů. Došlo také v některých členských státech ke změně legislativního rámce, anebo byly vydány lepší pokyny pro dohled a zlepšily se systémy jako takové. Některé z těch změn jsou poměrně nedávné, to znamená, že to ještě nějakou dobu potrvá, než budou implementovány. Nicméně i tak jsme byli schopni identifikovat některé nedostatky i v souvislosti s našimi posledními závěry. Ve chvíli, kdy tedy hovoříme o zprávě z roku 2012, eh, tak víme, že dochází k jiné eh, aplikaci vlastně pravidel pro nedodržování předpisu. To znamená, v tuto chvíli víme, že existují kontrolní eh, úřady v členských státech, které ve spolupráci s Evropskou komisí se snaží situaci na celoevropské úrovni zlepšit. Zlepšila se výměna informací mezi členskými státy to znamená, jak mezi jednotlivými členskými státy samotnými, tak také mezi Evropskou komisí a členskými státy. Nicméně si myslíme, že odezva z členských států by mohla být rychlejší. Co se týče těch důležitých produktů, tak náš audit zjistil, že kontrolní systémy pro dovážené ekobioprodukty představují asi 15 všech bioproduktů, které se prodávají na úrovni EU. Existují tady různé importní režimy pro eh, vlastně dovoz ze třetích zemí. To znamená, více jak 80% tohoto zboží podláhá kontrola a pře, prostřednictvím svých auditů Evropská komise vlastně pokryla ty systémy, které pokrývají jednu třetinu importovaných takovýchto výrobků. Nicméně, Komi- audity komise od roku 2012 pokrývají většinu z těch třetích zemí, co se týče e, e, standardů ekvivalentů. Nicméně je třeba samozřejmě se ještě podívat na spolupráci mezi Evropskou komisí a příslušnými úřady a vlastně státy třetích zemí, které k nám toto zboží dováží, včetně tedy úřadu USA. Ve chvíli, kdyby Evropská komise identifikovala problém, tak by mohlo, tak by ten proces celé, eh, jaksi zlepšení celého systému mohl být velmi dlouhý. Nicméně v tuto chvíli už byla přijata opatření, aby to šlo co nejrychleji. My jsme zjistili, že ale pořád tady jsou nedostatky kontroly těch dovážených zásilek. To znamená, že kontroly těch eh, dovozců stále ještě nejsou dokonalé. Dále jsme vlastně eh, sledovali nebo zkontrovali sledovatelnost či vysledovatelnost cesty 135 výrobků, které jsou nám dováženy. A ne u všech výrobků se nám podařilo dostat se k tomu původnímu zemědělci. A My jsme právě proto doporučili Evropské komise, aby se podívala na ty nedostatky, aby identifikovala ty nedostatky, aby se obrátila na členské státy, aby zlepšili vlastně dohled nad dovozem těchto výrobků a aby docházelo ke kontrolám vysledovatelnosti původu těchto výrobků. Děkuji. Já bych chtěla za paní zpravodajku položit několik otázek a děkuji také účetnímu dvoru za jejich práci. Ta zpráva je velmi zajímavá. První otázka se týká těch dlouhých etap, které komise potřebuje pro to, aby zajistila následné kroky po obdržení takovéto zprávy. Zpráva byla již v roce 2004, pak v roce 2014, říká paní předsedkyně. A nyní audit kontrolních orgánů. Proč to tak dlouho trvá? To je má první otázka, kterou pokládám Evropské komisi. Další otázky. Zpráva účetního dvora eh, rozlišuje mezi soukromými a veřejnými kontrolními orgány. Tato možnost existuje, jaké zkušenosti jste nazbírali s tím jedním či druhým typem kontrolních orgánů. Je to jedno, nebo dospí, ty orgány dospívají k různým výsledkům, odlišným výsledkům? Dále neexistuje žádná konzolidovaná kontrolní statistika bioproduktů, které jsou dováženy do Evropské unie z třetích zemí. Máme nějaký problém? Některé členské státy eh, údaje poskytují a zveřejňují, jiné ne. Otázka je, zda bychom neměli mít základní údaje k dispozici, tak abychom měli lepší přehled eh, o těchto produktech. A další otázka se ta se týká odstavce 16. A ještě je, eh, bych také položila ráda otázku k mm, odstavci 23. Tady pro mne je překvapující poznatek, a totiž, že v bioproduktech jsou obsaženy pesticidy. Ptám se, jak to s tím vypadá. Je to šestkrát méně než v jiných produktech, ale takovéto bioprodukty jsou. A ptám se tedy, ví to spotřebitel? Musí to takto akceptovat? Tady bych si ráda také vyžádala odpověď ze strany komise. A ještě otázka odstavec 21. K tomu bych se tedy ráda zeptala. 2012 jsme již měli zprávu, kde komise vůbec, podle které zprávy komise vůbec nedělá žádné audity bioproduktů a biozemědělství v členských státech. Takže na to se tedy ptám. Co budoucnu komise plánuje? Jaký počet auditů? Kolik auditů biofarem? Další otázka se týká Bulharska. Existují speciální audity pro Českou republiku a pro Bulharsko. Účetní dvůr navštívil oba dva tyto členské státy a otázka je, jak to vypadá s Bulharskem. Jsou ty nesrovnalosti, které tam existují, již odstraněny, či trvají i nadále. V České republice účetní dvůr eh, dospěl k závěru, že kontrolní orgány v průměru potřebovaly v roce 2016 33 dnů 65 dnů v roce 2014, aby zjistili nějaké nesrovnalosti a právě v oblasti potravin by bylo přeci vhodné, aby se ty nesrovnalosti zveřejňovaly i hned, tak jak to je v nařízení, protože tam je to delay, tedy bez prodlení. Co tedy vlastně znamená ve skutečnosti bez, bez prodlení z toho nařízení? Co je míněno těmito slovy a dále. Jsou tady nové nařízení, které se týkají biozemědělství a bioproduktů a ptám se, ty mezery ča- tom za- prozatímním postupu, jsou tyto mezery odstraněny v tom novém nařízení? A poslední otázka se týká Číny. Čína je největší eh, vývozce biopotravin do Evropské unie. Já musím říct, že jsem to nevěděla, že jsem si vůbec nedokázala představit, že by něco takového bylo možné. Jak to tedy vypadá v případě Číny? Jsou tam plánovány nějaké lepší, přísnější kontroly? jak, eh, kolik kontrolních orgánů existuje přímo v Číně na místě a kde mohou kontrolovat ty bioprodukty, to je, myslím, pro evropské spotřebitele velice důležité téma a já jsem velice ráda, že zde mohou nyní dát slovo eh, příslušné zástupkyni komise z generálního ředitelství pro zemědělství. Prosím. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také členům tohoto výboru a děkuji mnohokrát, že mám možnost eh, dnes eh, s vámi hovořit o této zvláštní zprávě účetního dvora. Komisa vidí tu zprávu pozitivně. Biozemědělství je velice důležitý sektor pro evropské zemědělství a je to velice úspěšné s ohledem na produkci a eh, prodej na trhu. Trvalá utržitelný růst eh, samozřejmě je důležitý pro spotřebitele, proto oni důvěřují tomu logu bioprodukt. Z tohoto důvodu akceptujeme tři doporučení účetního dvora. Účetní dvůr potvrduje, že byly realizovány velké pokroky ze strany komise, zejména co se týká dohledu nad kontrolními systémy pro bioprodukty v Evropské unii. Ovšem ta výzva dohledu a dohledového systému pro produkty importované ze třetích zemí, eh, ta částečně již teda byla vyřešena, částečně přetrvává. Paní předsedkyně, prosím, dejte tlumočníkům možnost, eh, jak si stíhat eh, vaše tempo. Děkuji. Ano, mu je třeba uznat, že tento sektor skutečně v posledních desetiletích výrazně narostl a také byly tedy odpovídajícím způsobem prohloubeny dohledové systémy. Komise si vědoma eh, těch rizik, které vyplývají z toho obrovského růstu a proto se snažíme tedy přijmout odpovídající opatření. Komise má auditní program pro třetí země, ale mnoho kontrolních orgánů stále ještě není zapojeno. Máme tedy 10 eh, důležitých kontrolních orgánů, které již auditovány byly, Ostatně ještě ne. Na základě zdrojů, které máme mentálně k dispozici, je bohužel velice komplikované, abychom navízili eh, počet auditů, které provádíme během jednoho roku. Co se týče auditů, zde máme 9 auditů ročně, tedy komise provádí 9 auditů ročně, Tři z nich se provádí v členských státech a ostatních se jsou učeny těm dováženým produktům. My bohužel nemáme zdroje na to, abychom navýšili eh, v tomto okamžiku počet auditů, které ročně provádíme. Nové nařízení, které se týká bioprodukce, bylo přijato v lednu tohoto roku a vstoupí v platnost v roce 2021. Toto nařízení řeší mnoho problémů, které zjišťuje účetní dvůr, zejména co se týče dovozu bioproduktů. A ještě tady odpovím tady na vaši otázku. To nám zejména dovolí nové nařízení. Je tam, zejména to tedy dovolí rychleji reagovat, pokud jsme informováni o tom, že došlo k nějakému specifickému problému právě v oblasti dovozu bioproduktů. A pak tedy budeme moci velmi rychle zareagovat eh, s ohledem na ty kontrolní orgány, hm, pokud tedy oni neprováděli efektivní práci. Je velice důležité, co, eh, aby členské státy také přijímaly opatření, tedy nejenom komise. Je tady sdílená odpovědnost a proto je třeba, abychom dovolili členským státům, aby eh, zajistil lepší koordinaci kontrol, ať je to již na jejich vlastním území, či přímo kontrol na hranicích. Jak jsem již říkala, akceptujeme tři doporučení, které předložil e, účetní dvůr a již jsme zavedli určitá opatření od té doby, co jsme byli seznámeni s touto zprávou. Co se týče doporučení číslo jedna, potřeba Eh, odstranit ty nedostatky, které máme v členských státech a harmonizovat kontrolní systém a systém přenášení informací prostřednictvím výročních zpráv. Komise zavede takový orientační dokument, eh, kde se opřeme o, těch, eh, o ty národní opatření. Zároveň upřesníme elementy, které musí povinně vždy být v těch výročních zprávách v kapitolách, která se týkají bioproduktů. Dále na komisi dostáváme mnoho výročních zpráv, neboť členské státy musí předkládat výroční zprávy, ale každý kontrolní orgán samozřejmě opět také musí výroční zprávu předkládat. My se tedy snažíme zareagovat co možná nejrychleji a co možná nejrychleji analyzujeme tyto zprávy, které jsou nám předloženy, ovšem pomocí zdrojů, které máme k dispozici. Vyměnili jsme obrovské úsilí pro to, aby ta kritika, která je ve zprávě účetního dvora, byla z naší strany zohledněna a co možná nejrychleji se snažíme reagovat, řešit věci, tak je důležité, abychom vlastně měli harmonizovaný obsah informací v těch výročních zprávách, abychom měli možnost srovnávat srovnatelné a mít k dispozici ty údaje, které potřebujeme. Rovněž pracujeme na sjednocených normách pro ty na národní seznamy opatření, tak abychom zajistili harmonizaci v přístupu k nesrovnalostem, což byla jedna z kritik účetního dvora. Diskuse probíhají, hovoříme s členskými státy tak, abychom zajistili, že budeme mít dokument, který bude členskými státy akceptován. Doporučení číslo dvě, které chce zlepšit dohled eh, importovaných bioproduktů díky lepší kooperaci. Momentálně jsme měli výroční schůze s certifikačními orgány a nyní hodnotíme legální možnosti, protože momentálně nevidíme možnost eh, tuto kooperaci se certifikačními orgány někomu vlastně uvalit jako povinnost. Zatím to není možné. Snažíme se tedy zjistěvat, co by možné bylo. Vedeme jednání v rámci eh, těch výročních schůzí s třetími státy rovněž jsme z těch, který, s těmi třetími státy, ze, ze kterých dovážíme produkty. Členská komise se bude také snažit poradit členským státům, jak nejlépe provádět specifické kontroly, tak, e, abychom, e, aby ty kontrolní orgány mohly dobrým způsobem kontrolovat dovážené produkty. Co se týče doporučení 3, tedy více kontrol, více vysledovatelnosti, je třeba si uvědomit, že komise zareagovala provádí kontroly, jakmile máme informace o tom, že tady došlo k nějak dovozu podezřelých šaří. A my se samozřejmě snažíme také eh, provádět kontrolu vysledovatelnosti i veškerých produktů, které jsou informovány, importovány a samozřejmě zejména i těch bioproduktů. Takže ty testy vysledovatelnosti nám zvedou k tomu, že vlastně si uvědomujeme, jaké nedostatky jsou a co je třeba řešit. Kontrola se také snaží eh, zavést eh, integrovanou certifikaci, kterou máme ve vnitřním trhu a zaintegrovat ji do zprávy oficiálních kontrol, tak abychom zlepšili přeshraniční přístupnost k veškerým údajům a také se snažíme zavádět opatření pro to, abychom rozšířili tento evropský systém na další oblasti. Co se týče těch akcí, tady samozřejmě zůstává jistá práce, jak pro komisi, tak pro členské státy, která musí být ještě odvedena, ale je velice důležité posílit důvěryhodnost eh, spotřebitele v to evropské logo, aby mu skutečně věřil a my se snažíme vyvíjet úsilí tímto směrem a já doufám, že naše úsilí jak si bude úspěšné. Co se týče otázky pesticidů, tady skutečně legislativa zakazuje používat pesticidy, ale samozřejmě přítomnost pesticidů existuje. A můžou být jaksi ta bioprodukty kontaminovány, to je známý fenomén a proto e, existují analýzy, které samozřejmě pak odhalí i v bioproduktech určité množství pesticidů. Tady je důležité, aby kontrolní orgány prováděly odpovídající testy a my zase budeme dohledovat ty kontrolní orgány, zda tedy provádí svůj úkol správným způsobem. Samozřejmě nikdy nebudeme mít 100% jistotu, že prostě v žádném bioproduktu není eh, vůbec žádný pesticid. To není možné, ale my se snažíme jít eh, co možná nejvíce tímto směrem. Co se týče vaší otázky, která se týkala Bulharska, byly tam prováděny audity, ano, Máme tam akční plán a velice bedlivě sledujeme provádění tohoto akčního plánu a momentálně ještě není vše zcela v pořádku, ale velmi bedlivě to sledujeme a opravdu se Bulharsku věnujeme. Co se týče Číny, ano, máte pravdu, paní předsedkyně, je to jedna z třetích zemí, ze které dovážíme nejvíce bioprodukty, ale to procento těch importovaných produktů je mnohem menší než například celkový objem produkce, kterou vytváříme zde v EU. Co se týče Číny, ano, tady jsme konstatovali jistá rizika. A na konci minulého roku jsme zavedli e, takové hlavní směry pokyny, které se právě týkají kontrolních orgánů, tak abychom posílili kontroly. Co se týče produktů importovaných z Číny, tedy zavedli jsme opatření, máme follow-up, pravidelné následné kroky a rovněž eh, samozřejmě v rámci odpovídajícího výboru máme eh, se členskými státy vždy bavíme o této problematice bioproduktů do váčení Číny. Já vám děkuji za pozornost a to je z mé strany vše. Děkuji mnohokrát. Tomáš Zdechovský. Paní předsedkyně, eh, já jsem trošku překvapený z téhle debaty, protože Opravdu nevím, co si po tom, co jste tady řekla, si mám o bioproduktech myslet. Já nemyslím, že problém je na území členských států. Já, i když tady ve zprávě bylo zmíněno řada problémů, které členské státy mají, třeba ve východní Evropě, tak si myslím, že tam nějaké kontroly prostě existují. Ale u řady bioproduktů z Afriky a, nebo z Číny prostě já tu záruku nemám. A vy jste teďka tady řekla, že je přece známé, že, že existuje v řadě bioproduktů zvýšený obsah pesticidů. Jak já se mám jako spotřebitel proti tomu bránit? Mluvilo se tady o zvýšených kontrolách ve třetích zemích. Sama jste přiznala, že komise nemá dostatek lidí. Tak proč tyto produkty označujeme značkou bio? proč klameme spotřebitele evropské unie? to není kritika na vás nebo na vaše dg ale to je základní filozofická otázka že si zase lžeme prostě do kapsy. já jsem nedávno viděl z číny biočesnek. v české republice vypěstujete česnek někde v rozmezí mezi 140 a 155 korunama za kilo, což je Eh, necelých 6 euro. Tento biočesnek z Číny stál, eh, stál na, eh, na pultu obchodu 140 korun. To znamená, konečná cena byla 140 korun. Pokud by ten biočesnek splňoval všechny kritéria, které musí splnit český producent biočesneku, tak mi neříkejte, že ten česnek stojí tolik korun, jako, jako, uh, jako stojí. A já se musím prostě ptát, když vím, co všechno musí splňovat bioprodukty, proč pouštíme na evropský uh, trh něco, co jsou takzvané fejkové produkty pod, prodávané pod značkou bio. Není otázka toho že bychom opravdu měli, měli nechávat eh, tady prostě prodávat pouze produkty které jsou ověřené a kde máme možnost tyto produkty zkontrolovat. já bych poprosil o nějakou bych řekl eh, větší, větší nebo komplexnější analýzu této situace. a říkám vám jezdím často do afriky jestli tamní některé produkty jsou bio tak já v příštím volebním období můžu být předseda Evropské komise. Haushaltskontrolle bildet ungemein. Rozpočtová kontrola eh, skutečně nám dává skvělé informace a zločíhá všude, takže možná by se k tomu mohla vyjádřit, prosím. Ano, paní předsedkyně, Myslím si, že já bych trochu opravila jisté věci. Ty dovážené produkty mají značku bio, ano. Velká většina těchto produktů jsou bioprodukty. Není možné to takto ze všeobecňovat, ty problémy, které jsme někde odhalili. Tyto produkty jsou kontrolované, my máme kontrolní orgány, za které komise odpovídá, ano. E, takže kontroly jsou, tyto kontrolní orgány kontrolují ty produkty. To nejsou ty takže není pravda, že by ty produkty, které jsou označeny bioznačkou, nepodléhaly kontrolám. Tak to není. Je samozřejmě třeba zajistit, aby ty kontroly prováděly organizace, které mají veškeré kapacity. A to my děláme. My si ověřujeme kapacity těch kontrolních orgánů, abychom věděli, zda jsou schopni vůbec provádět ten dohled nebo ne. A to už je v EU či v případě těch importovaných produktů. Samozřejmě může se stát, že nějaký ten produkt, tak bych řekl, eh, jak řekla bych tou kontrolou, propadne a dojde k překvapení překvapení, neboť pak eh, tedy skutečně takovýto produkt nerespektuje evropské normy. Ale není možné to takto relativizovat. Já říkám, že ty dovážené produkty zatím tvoří jenom velmi malé procento veškerých produkt, bioproduktů na evropském trhu. Jsou kontrolovány, ale ano, přiznávám, může dojít k svým problémům. A právě z tohoto důvodu jsme posílili kontroly a eh, zejména se zaměřujeme na jisté třetí státy, zejména ty, kde vidíme, že ten dovoz z nich narůstá, tak, abychom právě mohli zachovat eh, důvěru spotřebitele bioprodukty. To je naším cílem. Ta opatření jsme zavedli, my to ověřujeme, ale samozřejmě nikdy nebudeme mít stoprocentní jistotu, jak jsem o tom hovořila. Členské státy Není to jejich prvořadá odpovědnost, ale pokud ty produkty se dostanou do členských států, tak samozřejmě i členské státy, jejich kontrolní orgány by se také měly eh, věnovat ověřování produktů, které přicházejí ze třetích zemí. Jak jsem ji říkala, je tady sdílená odpovědnost. Na jedné straně je to komise a na, té, na druhé straně jsou to členské státy. Děkuji. Also, ich muss auch sagen, já bych ráda řekla, ano, samozřejmě je to velmi dobrá zpráva, která ukazuje, zajímavá zpráva, která vlastně ukazuje, jaká ta situace panuje v různých státech. Někde je hodně kontroly, hodně bezpečí a jistoty a někde v podstatě ještě pořád existuje hodně nedostatků. Ano, mně to přišlo hodně zajímavé. Prostě je zajímavé podívat se na to, co vlastně i prostřednictvím společného přístupu a sdíleného přístupu, kolik toho vlastně můžeme ušetřit šetřit a myslím si, že rozhodně je lepší zase spolupracovat, protože ty společné systémy fungují lépe, než kdyby si každý hrál opravdu na tom svém vlastním dvorečku. Tak, kolego, prosím, dávám vám slovo. Tak, v naší zprávě jsme nenavrhovali a nedoporučovali větší komplexnost, složitost či více kontrol. My se držíme stále toho již existujícího, řekněme, systému, systému, který si samozřejmě bude určitým způsobem modifikován a zlepšen, a to takovým způsobem, aby se navýšila důvěryhodnost těch ekologických bioproduktů, tak aby prostě evropští spotřebitelé mohli jim více důvěřovat. Děkuji. Děkuji mnohokrát a tím se dostáváme ke konci tohoto bodu dnešního pořadu jednání. Děkuji Evropské komisi, děkuji také MKO a děkuji. Teď se dostáváme k šestku, to znamená Evropský účetní dvůr a skandál Dieselgate a samozřejmě také reakce Evropské unie právě na tento skandál. Chci vám připomenout, že tady máme co dočinění vlastně s měřícími systémy, které falešně měřily emise a za, je tady také zástupce Evropského účetního dvora, je tady také pan Zdechovský, ale nejdřív dávám slovo vám, Evropskému účetnímu dvoru. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, členové výboru, děkuji za to, že jste nám dali tu příležitost tady odprezentovat vlastně naší odpověď na Dieselgate. Dovolte mi, abych tady teď řekl něco k naší zprávě týkající se znečištění ovzduší. Samozřejmě víme, že znečištěné ovzduší je největším rizikem pro naše zdraví. Více jak 100 tisíc předčasných umrtí vlastně vzniká na základě právě znečištěného ovzduší. Je to hodně také propojeno se externí emisními náklady. Emise NOx a poté také samozřejmě jemný prach a to je všechno vlastně, tady máme původce vlastně pra, právě v oblasti automobilového průmyslu a automobilových emisí. Samozřejmě máme tady regulační eh, limity pro NOx, které jsou v tuto chvíli daleko nižší než v roce 2000, ale přesto ty emise jsou velmi vysoké. Průměrné emise NOx těch průměr průměrných dýzlových eh, aut byly osmkrát větší než standardy EU 6. Tak, vy jste prostřednicí také eh, konference předsedů chtěli provést audit a my jsme se rozhodli vám poskytnout takzvaný briefing paper. A proč? V první řadě, protože eh, cílem vyšetřovací komise Evropské parlam, Evropského parlamentu bylo vlastně podívat se ještě na eh, vypracování doporučení pro Evropskou komisi. My jsme vlastně nechtěli duplikovat to, co už ta vaše vyšetřovací komise udělá. Evropská komise přišla s návrhem nových legislativních návrhů. Tady hovoříme o roku 2018, ale některá legislativa ještě musí být odsouhlasená na úrovni evropské nebo eh, úrovni nebo na úrovni členů členských států. To znamená, v tuto chvíli nemůžeme přicházet s dalšími novými legislativními návrhy. A kromě toho jsme vám chtěli také předložit eh, vlastně zprávu vám, Evropskému parlamentu, ještě před nadcházejícími volbami. To znamená, že my jsme v tuto chvíli nehodnotili ty legislativní změny, ale zdůrazňujeme tady vlastně tu výzvu, která by mohla být, ty výzvy, které by mohly být aktuální právě při implementaci. Eh, my tady nepřicházíme s dalšími doporučeními, ale jak jsem již říkal, zdůrazňujeme řekněme, ty výzvy, se kterými se budeme moci potýkat, nebo asi muset potýkat. Skandal Dieselgate v podstatě zrychlil změny v legislativním rámci evropské úrovně, hlavně co se týče kontrol. Evropská komise má své pravomoci v oblasti měření emisí a Evropská komise bude moci vlastně přeskoumávat práci příslušných národních úřadů. Bude moci také zastavit eh, licence a registrace eh, z různých modelů vozů a co se týče toho eh, testovacího cyklu, tak máme tady také nastavený nový testovací cykl právě pro emise CO2. To znamená, že byl zaveden nový způsob testování i, pri, i pro NOx. To znamená, že v tuto chvíli všechny členské státy mají tu povinnost testovat takovýmto způsobem. A výsledky tohoto, těchto testů jsou také součástí výkonu. Samozřejmě, Eh, víme, že tady NOx začal být testován novým způsobem u dýzlových eh, aut a EU, u EU e 5 eh, to bylo více jak 800 gramů na kilometr, teď vlastně u EU6 už je to AVLTP, je to méně jak 168 gramů. Samozřejmě byly zavedeny nové technologie, eh, nové katalytické eh, technologie, které také dovolují vlastně snižovat ty emise. A co se týče vlastně zavedení poznatků z nového výzkumu, tak díky tomu eh, vlastně jsme v tuto chvíli zavedli limity, které jsou ve výši 128 gramů na kilometr a ne 168 gramů jako předtím. V to zprávě nebo v tomto dokumentu nenajdete v podstatě doporučení Evropského soudního dvora, protože tady to je něco, co už eh, vlastně eh, časově nešlo stěhnout. Ale hovoříme tady o politickém rozhodnutí, jeho jehož cílem je změnit eh, budoucnost. Máme v tuto chvíli dostatek vědeckých eh, dokumentů, které vlastně poukazují, na eh, možnosti tedy zavedení toho faktoru 1,43 a ne na eh, faktoru 2,1. Tyto výzvy, jak říkám, mohou mít dopad na implementaci těchto legislativních změn. A automobiloví výrobci vlastně v těch laboratorních testech VLTP budou mít nové možnosti, jak eh, vlastně snížit ty deklarované emise a to se týká vlastně i CO2. Existuje tady také eh, riziko, že výrobci budou optimalizovat své eh, automobily nebo ten způsob měření právě za cílem eh, snížit ty konečné hodnoty. To znamená, že tady hovoříme o těch výzvách pro implementaci. Máme tady v tuto chvíli už testovaná auta, ale potřebujeme hlavně zajistit externí nezávislost nezávislé hodnotitele a nezávislé organizace, které toto testování budou provádět. Nemůžeme to nechat pouze na výrobcích automobilů. Také chceme varovat, že tady je také pár záležitostí, kterých se ta eh, pozměněná legislativa vůbec nedotýká. Chci říci, že to možná bude trvat mnoho let, než se zlepší ovzduší ve městech a to z toho důvodu, že už v tuto chvíli je na silnicích velmi mnoho znečišťujících eh, vozů. Máme opravdu omezené údaje a víme, že dopad na emise NOx v tuto chvíli je stále velmi nízký. To znamená, že nemáme společný evropský přístup ani nemáme v podstatě společný přístup pro ty postižené spotřebitele. To znamená stále stále ještě čekáme na konečné jaksi povolení pro eh, mnoho modelů. A chci vám také říci, že co se týče těch emisních systémů a měření emise, to je opravdu velký problém. Doposavat je to stále jaksi na členských státech a na národní úrovni. Nicméně měli bychom provádět pravidelné technické inspekce, ale musí, musí být efektivnější, výkonnější. A víme, že mnoho členských států tyto kontroly neprovádí pravidelným, eh, pravidelným způsobem. A víme, že mnoho těch vlastně filtrů bylo odstraněno, což vlastně samozřejmě několikrát 20krát až 50krát zvyšuje to zmíněné zmiňované riziko. Takže toto je stručné představení tohoto takzvaného briefing paperu a jsem vám k dispozici, pokud byste měli jaké další otázky. Děkuji, připomínám, že výbor Envy již tento dokument dostal k dispozici. A nyní kolega Zdechovský, prosím. Předkyně, já myslím, že tato diskuze o Dieselgate nebude o kvantitě, eh, myslím teďka v počtu europoslanců, ale především o kvalitě těchto europoslanců, kteří jsou tady přítomní. Ale dost vtipků. Eh, chtěl bych nejdříve poděkovat, eh, poděkovat eh, Evropskému účetnímu dvoru za velmi kvalitní zprávu. Musím teda říct, že to, co bylo předvedeno a i ty výstupy, ač tato věc přímo nespadá do kompetence kompetence výboru KONT, tak mě přesvědčila, že Evropský účetní dvůr opravdu má vynikající expertízu a je schopen tyto eh, věci pojmout nikoliv jenom eh, horizontálně, ale i vertikálně. A myslím si, že tam je řada zajímavých podnětů, které já osobně vidím, vidím ač nejsem expert na, na eh, motory tak vidím jako užitečné a vidím jako racionální vycházející ze zdravé, eh, zdravého rozumu a logiky proto bych chtěl účetnímu dvoru tady veřejně poděkovat a říct že eh, takovouhle práci to je přesně to co jsme si tady představovali dieselgate je samozřejmě obrovská kauza která odhaluje nejenom to jak výrobci eh, obcházejí evropské eh, normy a podvádí zákazníky ale i to jak je slabý poměrně dosti slabý systém měření emisí. my tady často mluvíme o různých opatřeních jak zlepšit životní prostředí a já jsem si nedávno kupoval uh, dieselové auto a už prodejce se mě ptal zda jsem uvažoval o softwaru který by eh, vlastně zamezil tomu aby se mi hlásil po určitém počtu najetých kilometrů eh, tachometr kde mi ukazuje, eh, ukazuje údaj že musím doplnit adblue což ukazuje slabinu celého systému. Tak my na jednu stranu tady si prezentujeme, jak eh, euro šestkou chceme, chceme omezovat eh, škodliviny v prostředí. A pak tady necháváme různý šmejdy, kteří chodí a systematicky čipují auta, odstraňují filtr Eh, filtr pevných částic a dělají další opatření která znečišťují životní prostředí daleko více než všechna tato eh, mm, auta dohromady. jedno auto které má odstraněn eh, filtr, pevných částic prostě dokáže dostat do ovzduší eh, asi padesátinásobně více škodlivin než, eh, než řada automobilů dieselových automobilů s tím nejmodernějším motorem. ano existují eh, existuje tady řada opatření a standardů ale skandál dieselgate ukazuje na to že jsou nedostatečně tyto standardy kontrolovány. a já nevím jestli jste viděli proběhlo nějaké bych řekl eh, svolání aut postižených aférou dieselgate zpátky k výrobcům ale jakou, jaké jsou výsledky? co se stalo vlastně s těmi auty? kdo ví jakým způsobem se změnil software? máme tady nezávislou autoritu která by byla schopna nám na tuto eh, skutečnost odpovědět a to si myslím že je jeden z výborných bodů které jsou zmíněny v této zprávě. dále pro mě bylo poměrně zajímavé že evropská eh, unie překvapivě oproti usa absolutně postrádá jakoukoliv eh, celounijní strategii a vizi vztahující se na to jak se vypořádat s emisemi automobilů to si myslím, že je taky důležitý, důležitý vlastně bod. Chtěl bych pochválit Evropskou komisi za to, že se snažila po celou dobu spolupracovat s Evropským účetním dvorem. Já si myslím, že to je další cesta do budoucna. Nicméně bych chtěl e, Evropskou komisi se, e, se na ní obrátit s otázkou, zda si všimla, jak existují v evropské unii občané dvojí kategorie. s aférou dieselgate došlo k odškodnění zákazníků v německu popřípadě ve francii. ale proč nejsou od, eh, odškodněni zákazníci kteří měli automobil, automobil od značky která, která podváděla s emisemi také v české republice na slovensku v polsku v Rumunsku, v Bulharsku, oni nejsou poškození, oni nemají stejná práva jako občané Německa. A proč tohle je věc, který, kterou se nikdo nezajímá? Tak dále by mě zajímala strategie Evropské komise pro budoucnost dýzlových automobilů. Já si myslím, že eh, to, co se stalo, to tady nikdo nepopsal a v té zprávě to není zmíněno, když vypukla aféra Dieselgate tak celý eh, východní trh byl zaplavený motory čtyři a více roky starými. v české republice jste si mohla dokonce koupit luxusní audi za pět tisíc eur audi které normálně stojí desetkrát možná patnáctkrát více a po čtyřech letech prostě toto audi se objeví na českém trhu eh, s určitým počtem najetých kilometrů za poměrně levné peníze. když se tady bavíme o strategii o celé té aféře bavíme se o tom jaké to mělo třeba dopady na státy střední a východní evropy a dále bych se chtěl zeptat komise zda zvažuje vybudování veřejné centrální da databáze jako je to ve spojených státech kde bude moci zákazník porovnat jednotlivé parametry různých modelů především s ohledem na jejich emisní náročnost a tedy jejich budoucí dostupnost. závěrem mi dovolte říci můj soukromý názor že osobně nepovažuji elektromobilitu za čistší mobilitu protože někde musíte tu energii vyrobit nikdo se nezabývá tím jakým způsobem se doluje v africe kobalt do baterií a dalšími věcmi. proto i tenhle ten skandál beru svým způsobem svým způsobem ho považuji za velmi důležitý nicméně si myslím že je také důležité vidět věci v souvislostech a je potřeba když do budoucna budeme se zabývat mobilitou občanů tak je potřeba přitom vlastně zvažovat všechny faktory které se týkají eh, vypouštění škodlivých látek do našeho životního prostředí a nevidět pouze jednu výseč z celého, z celého problému. mockrát děkuju. Děkujeme, ano, je to nesmírně komplikované téma protože se musíme hluboce ponořit do té odborné politiky a není to úplně ta záležitost, kterou tady řešíváme. Za DG Grow má zástupkyně DG Grow paní Šichovská slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pěkné dopoledne všem. Než zareaguji na otázky, které zde položil pan poslanec. Dovolte mi také poděkovat účetnímu dvoru za připravený dokument. Je to opravdu nesmírně kvalitní dokument a velice rádi jsme s účetním dvorem spolupracovali. Ta spolupráce byla nesmírně konstruktivní a těší nás také to, co účetní dvůr konstatuje ve své zprávě. Já bych ráda poukázala na několik relevantních záležitostí v této souvislosti a také zareagovala na otázky, které zde zazněly v diskusi. Dovolte mi poukázat na to, že komise začala vypracovat nový legislativní rámec před vypuknutím skandálu Dieselgate. Ale vzhledem k událostem z podzima 2015 se tedy uspíšila práce na tom novém schvalování typu a na schvalování nových pravidel pro testování. Testování RDE, ať už jsou to oxidy dusiku a nebo ča- pevné částice, výrazně urych- byly, ty práce byly urychleny skandálem Dieselgate. Chci poukázat na jednu důležitou věc. Slyšeli jsme, že možná komise nemá tak úplně jasnou vizi emisní politiky. Ráda bych vysvětlila, že některé ty testy, které přijala komise, například test RDE, znamenají vlastně takový globální benchmark. A jiní nás teď berou jakožto příklad pro globální harmonizaci. Takže já jsem přesvědčena, že komise má velice jasnou vizi, jak by měla vypadat legislativa v oblasti emisí a jak testovat emise část, pevných částic. Máme pravidla schvalování typu, které nyní má komise mnohem větší moci dohledu nad trhem. Uvědomte si prosím, že systém je nadále decentralizovaný. To znamená, že ta moc implementovat a starat se o uplatňování legislativy je na straně členských států. Nicméně komise má nyní větší pravomoce kontrolovat situaci na trhu, vyzvat závěry a když je to nutné, zareagovat. Vydali jsme také různé pokyny, zlepšili laboratorní testování, také jsme financovali novou infrastrukturu, která bude sloužit nezávislému testování eh, automobilů, také náš eh, společné centrum je RC, se o to stará. A v neposlední řadě, a to je také reakce na jednu z vašich otázek, jak budeme zajišťovat a měřit, že ty emise jsou opravdu ty, které to mají být. Vždy je to ten orgán schvalování typu, který to řeší. A proto jsme zavedli nezávislé testování s třetími stranami. A každá taková ta eh, zkušebna, která bude mít příslušný certifikát, bude moci provádět příslušné testy. A výsledky eh, testování během životního cyklu vozidla budou publikovány. Bude povinnost publikovat tyto výsledky testů, uvádět hodnoty a poukazovat na problémy. Takže ten systém, který jste požadoval, ten právě bude té legislativě o nezávislém testování. Účetní dvůr také hovořil o tom, že si musíme počkat na to, jak to bude fungovat v praxi, ta nová pravidla. Souhlasíme, jsou to, je to nový rámec pravidel, takže musíme nechat chvilku fungovat, než si budeme moci ověřit, jestli opravdu fungují řádně. Ale chci říct, že toto je spoje, společné úsilí členských států, zástupců průmyslu jde o to změnit myšlení v této věci a ve spolupráci s komisí, která podporuje tu implementaci, to provádění a v případě, kdy dochází k porušení práva, tak e, e, uplatňuje sankce. Dále jste se specificky ptali na otázku zákazníků, kompenzace pro zákazníky a Poukázal jste také na problém, kdy se ta vozidla přesouvala ze západní Evropy do východní Evropy. Ano, uznáváme, že to jsou velice závažné problémy. A chci říci, že to není na vůli komise, jestli chce nebo nechce reagovat. Je to otázka dělby moci mezi tím, co může dělat komise v rámci svého mandátu a co je zodpovědnost členských států. My jsme tedy aktualizovali legislativu ochrany spotřebitelů právě v souvislosti se skandálem Dieselgate, ale v otázce vyplácení kompenzací spotřebitelům, tak to je na národních orgánech a na vnitrostátních soudech. Takže v některých členských státech toto proběhlo intenzivněji než v jiných. A Samozřejmě je zde například v rámci DigiJust Just eh, síť eh, spotřebitelských středisek, které si navzájem vyměňují informace, jak nejlépe podporovat spotřebitele, ale přece jenom je to na těch eh, orgánech členských států, aby rozhodli, jak to budou řešit. A potom vývoz vozidel z západu na východ. No, myslím, že dnes je třeba to nahlížet jakožto problém, který je u zdroje i u ta, na té přijímací straně, protože je tu problém na straně orgánů členských států, které řeší tedy zlepšení toho problému z hlediska aktualizace softwaru a potom potřeba likvidace automobilů, které požadavky nesplňují. Potom je zde ale také zodpovědnost těch zemí, které přijmou tato vozidla a zaregují, zaregistrují jako ojetiny. A ten důvod, proč se ty auta prodávají ve střední a východní Evropě, také souvisí prostě s skupní silou těch lidí. A je třeba tuto záležitost eh, opravdu k ní přistupovat velice citlivě, protože je to otázka týkající se kvality ovzduší, ale i Eh, další komplexnější otázky. Máme zde tedy politiku v oblasti ohodnocení, registrace a ten nový rámec eh, schvalování typu, tak eh, my členské státy podporujeme a pořádáme s nimi navazující diskuze, kde budeme řešit to, jak implementují ta pravidla, jak se staví k očkodňování zákazníků, eh, jaký je pohled na té vývozy z západu na východ a další problémy. A eh, rozhodně rádi budeme Evropský parlament informovat, až nastanou další fáze implementace této legislativy. Velice vám děkuji. Děkujeme paní Šichová. Ještě bych se chtěla na něco zeptat. Děkuji za návštěvníků z Oberroten Fichtenbergu. Je to skvělé, že jste sem doputovali v rámci Bruselu. Zrovna řešíme otázku Dieselgate a jak s ní naložit. Eh, to, co jste zmiňovala na konci, celá tato problematika má celou řadu aspektů a je zde i celá řada kompetencí, které jsou rozdílně rozložené bylo tam nějaký pokus dát to dohromady v rámci nějaké pracovní skupiny, říci si tak, kde jsou třeba zákazy vjezdu určitých vozidel, jak to vypadá s měřením a jak to vypadá s vývozem těch eh, starších automobilů, které vlastně dobře jezdí, ale prostě se potom exportují do střední a východní Evropy a když to nebude prostě střední a východní Evropy, tak to časem bude Afrika, možná i ve větším a čím dál tím větším měřítku. Máte na komisi nějakou takovou pracovní skupinu, která by se tím zabývala, že bychom třeba zde měli nějaký společný plán a společnou zodpovědnost, protože i třeba v oblasti venkova je to téma, které hýbe úplně všemi na západě i na východě. Můžete k tomu něco ještě říci? Děkuji. Thank you very much. Děkuji, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ano. Ano, Evropská komise je jednotná ve chvíli, kdy hovoříme o tomto specifickém problému. Můžeme tady zdůraznit několik aspektů a prvků. Samozřejmě ve chvíli, kdy se vytváří legislativa, tak všechna oddělení Evropské komise se musí shodnout na těch návrzích, na implementaci a také na rozhodujících aktech. Samozřejmě tady máme ještě taková takzvan, takzvaně měkká opatření, to znamená určité podněty nebo nějakým způsobem, jak je povzbuzení členských států jednat, i když k tomu nejsou povinováni. V rámci nového rámce máme vlastně nové fórum pro prosazování legislativy, což je vlastně nové debatní fórum pro členské státy, jehož se účastní i služby Evropské komise, které vlastně pokrývají všechnu tu problematiku, kterou vy jste zmínila. Ono to samozřejmě je teprve v té počáteční fázi, protože to má se všechno spustit. E, od září 2020, ale samozřejmě chceme e, zkusit, jak si fungování už e, předtím a toto tedy bude fórum v rámci něhož tyho, to, takovéto debaty a rozpravy budou probíhat. Samozřejmě, že i posavaté existovaly různé platformy, v rámci nichž bylo možné hovořit, ale chceme v podstatě, aby se ta debata nějakým způsobem sjednotila, tedy vše, co se týče té oblasti automobilového průmyslu. Eh, fórum bude mít v podstatě eh, plenární formu, to znamená, že se eh, budou účastnit také externí poradci třetí strany, to znamená, že to bude pracovní fórum, které bude každoročně tedy informovat o své práci a o svých výsledcích. Takže to bude to místo, kde se vlastně o těch problémech budete bavit. To by byla asi odpověď na vaši otázku. Pan Zdechovský hovořil o manipulaci těch měřících zařízení, to znamená hlavně co se týče těch filtrů pevných čas, částic, ale tím vlastně by podle mě už auto nemělo být vůbec registrováno. Je to podvod. A teď se ptám, mají všechny členské státy vlastně způsob kontroly, jakým způsobem tedy ukontrolovat a dohlednout, dohlížet na to, že všechny ty automobily opravdu plní všechny standardy a pravidla legislativu členských států a EU. Je to tak? Je tomu tak? Všechny členské státy mají tyto kapacity nebo ne? Děkuji. V tuto chvíli existují dvě fáze verifikace kontroly zdali tedy ta auta mohou být registrována. Takže máme tady časování, to znamená, že vy nemůžete odsouhlasit nebo povolit eh, výrobu typu, určitého typu auto, pokud tady nesplňuje všechny environmentální standardy a EU legislativu. A v EU legislativě máme takzvanou Reinforced Market Surveillance, to znamená posílenou dohledu trhu a ta vlastně musí, eh, by měla ukontrolovat, zda tedy tyto nově vyráběné eh, typy aut opravdu splňují všechny standardy. A to samozřejmě musí probíhat také formou pravidelných technických inspekcí a kontrol a všechny členské státy takovéto inspekce provádějí. To samozřejmě také víme, že všechna auta musí projít technickou kontrolu po určitém počtu nejtých kilometrů a pokud tedy tomu tak dochází k těmto pravidelným kontrolám, no tak by to mělo být eh, podchycené. Teď je otázkou je, zdali všechny členské státy dělají všechno pro to, aby tyto technické kontroly byly eh, opravdu výkonné a odváděly tu práci, prováděly tu práci tak, jak mají. Tady můžeme říci, že ty úrovně dohledu a kontroly se různí, to znamená v tuto chvíli Evropská unie na to reaguje novou legislativou. Chceme harmonizovat pravidla pro všechny členské státy. Ta, to znamená, že všechny členské státy budou muset e, znovu přeskoumat fungování svých systémů, ale abych odpověděla na vaši otázku. Ano, ten systém tady je. Otázkou je, jak moc výkonný je. Děkuji. Já jsem nemyslela ten servis po eh, koupě automobilu, ten běžný eh, servis vlastně zákazníkovi, který poskytuje ten prodejce a také se nemyslela ani ty pravidelné technické inspekce, které se provádějí. Já jsem měla na mysli dohled eh, prostřednictvím státního orgánu, který by byl vypatřen certifikátem nebo soukromý orgán, který bude mít certifikát a který tedy bude pro stát provádět tu kontrolu, která zajistí, že ta auta budou dodržovat evropské normy, které se týkají výfukových plynů a že bude samozřejmě eh, splňovat veškeré ty požadavky a bude v souladu vlastně s tím schváleným typem toho vozidla. Já nevím, jestli jsme se dobře chápali. Ve chvíli, kdy jde o kontrolu emisí, ve chvíli, kdy, vy to, kdy to auto povolíte, tak tady samozřejmě máme tržní kontrolu členské státy různým způsobem, v podstatě decentralizovaným způsobem uplatňují pravidla kontroly. Ale co se stane v září roku 2020? Pravidla pro členské státy se mění a komise získává nové pravomoci. To znamená, pokud v rámci namátkové kontroly zjistíme, že to znečišťování prostřednictvím toho auto je velké nebo nadměrné, tak vlastně k zodpovědnosti bude poveden výrobce toho typu vozidla. Kromě toho musí probíhat také nezávislé testování vozu kdy vlastně ty výfukové plyny budou měřeny v průběhu jaksi provozování, už reálného provozu toho vozu. Ano, ano, ono už to v podstatě dlouho funguje, celý ten systém, ale nebyl doposavat řádně je, eh, jaksi eh, harmonizovaně aplikovan a implementovan. Nicméně v tuto chvíli hovoříme o novém způsobu kontroly a vyřazování vozů vozů, které nemají na silnici co dělat. Kolik ještě no. Kolega Zdechovský ještě jednou. Děkuji, děkuji za tuto velmi zajímavou debatu. Myslím si, že je velmi potřebné o těchto věcech hovoří, hovořit. Vaše odpovědi jsou opravdu dokonalé. Děkuji mnohokrát. Nicméně mě jde o detaily, protože hovoříme o Dieselgateu, ale problémem v tuto chvíli, ten současný problém se netýká nových vozů, ale těch starých vozů. Ale vy víte, že na internetu můžete najít mnoho, mnoho videí, jakým způsobem můžete manipulovat v podstatě eh, měření výfukových eh, plynů. Můžete si vyndat eh, filtr z motoru, můžete ten vůz načipovat nebo jak si ten motor načipovat. A teď se ptám, máme nějakou strategii, jak proti těmto podvodným praktikám bojovat? Protože ano, norma EU6 je výborná, ale ten vůz bude jako EU3, protože majitel vozu změní systém vozu. A já se ptám, Máte nějakou strategii pro to, toto podvodné jednání, pro to takzvané čipování vozů nebo pro vyndavání těch filtrů, protože na českém trhu máme spoustu filtrů, falešných filtrů, které jsou oficiálně vyráběny v Polsku a to představuje opravdu velký problém. Máte pravdu. Ano, existuje tady mnoho důvodů, pro to, abychom si mysleli nebo abychom jaksi předpokládali, že, ne, že na silnicích jezdí mnoho vozů, které nejsou tak čisté, jak bychom chtěli. Ano, byste eh, hovořil správně o té situaci v oblasti těch starších vozů a my opravdu eh, každoměsíčně kontrolujeme, kolik vozů z těch postižených vozů tedy bylo povoláno do servisu k nápravě. Eh, chci říci, že u velkého počtu členských států vlastně tady ta úspěšnost eh, je 50 až 60 procentní. Ale říkám, tady je to opravdu povinnost jednotlivých členských států, aby implementovala opatření týkající se tedy té výzvy, výzvy eh, ke spotřebitelům, aby své vozy odvezli do dílny, aby došlo k nápravě. To je prostě v rozsahu působnosti členských států. Eh, samozřejmě můžeme zvýšit nátlak na členské státy. Eh, děláme tak také prostřednictvím jaksi našeho naléhání na členské státy, aby aby každý měsíc zveřejňovali své informace, ale jak říkám, jde o to stáhnout ty postižné vozy do dílen, aby došlo k nápravě. To znamená, máme tady i také služební vozy, jiné vozy, které, u kterých víme, že dochází právě k manipulaci, ať už čipování či vyndávání filtrů. Eh, tady nehovoříme v podstatě v tuto chvíli o legislativě nápravy, tak jak jsem o ní hovořila já, která by měla v podstatě začít fungovat od příštího roku. Tady hovoříme v podstatě o pravidelných technických kontrolách, takže to spadá v podstatě do působnosti například eh, policie, která má tyto kontroly provádět a to opět eh, záleží potom na členských státech, jakým způsobem v podstatě pověří policii, aby tyto kontroly prováděla. To znamená, že ten výkon, výkon je na straně členských států. Děkuji. Děkuji. Ještě přeji si někdo podotknout? Prosím. Pane rep. Ano, děkuji. Mohli, tak bych nejprve poděkoval komisi za skvělou spolupráci při provádění tohoto auditu a děkuji za dostavení úsilí. Je nám jasné, že řada věcí spadá do kompetencí členských států a že by bylo dobré zde intenzivněji spolupracovat mezi evropskou a vnitrostátní úrovní. Jedna z výzev, na které jsme poukázali, je dohled nad trhem, který by měl fungovat významnějším způsobem a méně bychom se měli zaměřovat na to schvalování typu, protože to by měla být zodpovědnost výrobců, tak jak je tomu v USA. Proč o tom takto hovoříme? Schvalování typu a schvalování typu mohou testovat ve svých vlastních laboratořích a nebo testovat v laboratořích výrobců. No a čas od času se děje, že výrobce prostě testuje ty vozy tak dlouho, dokud nebudou splňovat ty potřebné požadavky a potom řeknou tady orgánu schvalování typu, aby přišli a zkontrolovali ty probíhající testy a nevidíme v tom nějakou zvláštní předanou hodnotu a byli bychom radši, kdyby zde fungovala lepší kontrola trhu. A těší nás, že e, v společném středisku JRC bude probáhat 40 až 50 testů ročně, ale my jsme například provedli v tom dokumentu kalkulaci pro Nizozemsko jako příklad členských států, kde chtějí testovat 2 až 3 Eh, vozidla z hlediska emisních hodnot ročně, což zrovna není závratné číslo. A potom je to také eh, ta úprava vozidel, už se to tady zmiňovalo, není to součástí legislativy o schvalování typu, ale je to velký problém a mě je důležité to eh, intenzivně řešit například pravidelnými kontrolami vozidel a asi by bylo dobré zde posílit práci na řešení tohoto problému. A možná částečně bych odpověděl na otázku paní Gresle. Vidíme určitou diskrepanci, když výrobce chce schválit typ vozu, tak si může vybrat jakou, jakoukoliv orgán schvalování typu v kterémkoliv členském státě EU. A když tam získá toto schválení, tak to pak platí po celé EU ve všech členských státech. Ale když hovoříme o očkodňování e, ehm, zákazníků a nebo o sankcích vůči eh, výrobcům, pokud nevyrobí to vozidlo v rámci těch limitů. A proto tedy právo na eh, očkodnění spotřebitelů a na retrofity vozidel by se měl eh, jednotně dít v členských státech a výrobce by měl publikovat eh, informace o tom, co se děje v rámci těchto oprav. To zatím zůstává skryté, máme v dispozici málo eh, takovýchto dat a ty, které máme, poukazují na to, že to je velice omezené, takže kdyby toto publikovali výrobci, tak by bylo dobré, tak by potom bylo možné říci, jestli to opatření bylo dostatečná a nebo jestli je třeba provést retrofit a nebo sešrotování vozidel. Děkuji. Ano, děkujeme. Tím jsme na konci tohoto bodu pořadu jednání. Velice děkujeme eh, za vaše stanoviska, která přinesly mnoho nových poznatků. Děkujeme také za briefing paper. Zabývali jsme se tedy reakcí EU na skandál eh, Dieselgate. Eh, vítám zde druhou část návštěvnické skupiny, která nyní také dorazila. A nyní se vrátíme k bodu pořadu jednání číslo 4 studie na téma účinnost politiky soudržnosti. A chceme se poučit z eh, osvědčených postupů. Eh, Provedeme pan Linz a nyní si představíme zprávu jako takovou. Musím máte slovo. Good morning. My name is Joe Darvaš. I'm senior fellow. Děkuji, já jsem George Darvaš. My jsme připravili s Antánem Matěl Kolinem tuto zprávu, ale Janem Macou a Katarinou Mizoš, všichni jsou zde mezi námi a pravdu jsme velice rádi, že eh, Výbor Kont nám umožnil vypracovat tuto nesmírně zajímavou zprávu. Velice nás to bavilo a bylo to pro nás velice zajímavé. V naší zprávě jsme se více pohroužili do projektů a jejich charakteristik které mohou eh, přispět k tomu, aby zde byly co nejlepší výsledky politiky soudržnosti. Nejprve si učiníme eh, takový přehled eh, východisek evropské politiky soudržnosti a potom se budeme věnovat těm jednotlivým úkolům. Takže analyzovali jsme literaturu o politice soudržnosti, zjistili jsme, že existuje více než tisíc dokumentů, akademických článků a textů politického charakteru, které vyhodnocují úspěchy nebo neúspěchy fungování politiky soudržnosti. E, při používání literatury empirickým způsobem jsou určité metodologické problémy, takže my jsme vypracovali e, metodologii, kterou jsme uplatnili na regionální data EU a doplnili jsme interview s eh, zástupci komise, členských států i nezávislých eh, odborníků. A také jsme tady eh, vyhodnocovali některé aspekty stávající diskuse, která právě probíhá, vyvodili z ní závěry pro politiku soudržnosti. Takže východiska politiky soudržnosti. Samozřejmě, co je očividné, tak ve smlouvě se hovoří o tom, že teritoriální soudržnost je takový základ politiky soudržnosti, tak je zde i řada sociálních, politických i ekonomických důvodů. Takže my v bodě 3 zmiňujeme například jeden ekonomický důvod, a to je nezávislost politických a sociálních kroků na integrovaném jednotného trhu. Máme tzv. aglomerační efekty, kdy se tedy aktivity koncentrují do těch oblastí, které jsou technologicky pokročilejší, lidé se tam stěhují, protože je to tam mm, prostě rozvinutější, což vede k tomu, že jsou jiné regiony, na které doplácejí na tuto integraci eh, trhů, ale politika soudržnosti může eh, podporovat tyto regiony. Ne, že by jim nějak platila kompenzaci, ale pomáhat jim v tom, že těch regionů mohou probíhat takové investice, které ten eh, region zatraktivní a tím se vlastně vyrovnává ten dopad vzniku aglomerací. Podívejme se tedy na literaturu Opravdu, jak už jsem říkal, je zde mnoho textů k evropské politice soudržnosti. A v podstatě všichni odborníci, kteří působí v oblasti soudržnosti, říkají, že ta politika má eh, pozitivní dopady, ale když se podíváme do literatury, tak tam je ten pohled už takový smíšenější. Některé dokumenty eh, dochází k závěru, že Eh, politika soudržnosti je přínosná nebo velmi přínosná, nebudu zabíhat do detailu, ale mm, řada tedy těch dokumentů dochází k tomuto závěru, ale pak jsou jiné dokumenty, které dochází k závěru, že ten dopad je velice krátkodobý, jenom po dobu financování a když to financování skončí, tak skončí i ty pozitivní dopady. Potom jsou některé dokumenty, které říkají, že dopady nejsou vůbec žádné. Dokonce se najde několik málo eh, dokumentů, které tvrdí, že politika soudržnosti je, má negativní dopad na eh, regiony a je kontraproduktivní. Když si tady porovnáte tyto velice různé závěry literatury a entuziasmus lidí, kteří provádějí politiku soudržnosti, tak eh, je to opravdu takový velice smíšený obrázek. Proč je to tedy tak těžké odhadnout dopady politiky soudržnosti? No, je zde velice komplikované lokální prostředí, ve kterém působí kohezní politika, protože regiony se od sebe navzájem liší v celé řadě aspektů a existuje také celá řada různých typů zásahů oblasti politik. Například vláda může nějaké společnosti poskytnout maximální státní pomoc, tak aby mm, vznikla továrna v nějakém regionu, ten region pak začne rychleji růst. A pokud e, zároveň přišla kohezní platba do daného regionu, tak se potom říká, může za to ta kohezní platba, ale možná za to nemohla ta kohezní platba, ale ta um, podpora ze strany vlády je zahraniční společnosti, která chtěla přitáhnout přímé zahraniční investice. Je neuvěřitelné množství projektů, které mají různé časové rámce, překrývají se, nepřikrývají se, dopady i na sousední regiony. Samozřejmě ekonomické aktivity jsou prointegrovanější lokálně, takže když e, je v nějakém regionu se daří dobře, tak je možné, že to bude mít i pozitivní dopad na sousední region. A mohlo by se potom vyvodit, že se tomu sousednímu regionu daří lépe kvůli politice soudržnosti, ale možná, že příčinou je také to, že prostě vedle je lépe a má to i dopad na okolí. A je zde i řada faktorů působících na politiku soudržnosti, které ani nelze změřit. Takže zde bylo i několik ekonomických, ekonometrických problémů, do kterých ale nechci zabíhat. Takže tyto komplikované faktory vedou k tomu, že empirické práce, které mají různou metodologii, dochází k různým závěrům. A to si musíme všichni uvědomit, když analyzujeme jednotlivé partikulární studie. Je třeba to opravdu s plnou závažností zohlednit. Jak se tedy zlepšit? U mm, toho vycházení z jednotlivých projektů, tak tam to jde snáze analyzovat jednotlivé projekty, ale makroekonomické dopady, tam je to komplikovanější vyhodnocovat. Já bych rád poukázal na jednu velice užitečnou studii Johna Bachlera a spoluautorů, na základě požadavku eh, DG Budget eh, z komise v roce 2013. To tedy nebyla ekonomická práce, eh, ekonometrická práce, ale že nechtěli vyvodit jakýkoliv závěr typu, že kohezní politika je dobrá pro růst pro region, nebo nevím pro co, ale vzali prostě z 50 regionů studie a položili si dvě otázky. Za prvé, programy implementované v dané regionu dosáhly toho, co měli, čeho měli dosáhnout? Ano, ne. A druhá otázka, zda to, čeho měli dosáhnout, odpovídalo potřebám daného regionu. To byla nesmírně užitečná studie a bylo to mnoho práce, průměru Eh, tři osoby na každý z těch 15 regionů, takže kolem 50 lidí. A myslím, že tato studie mm, tím přístupem vlastně mohla obejít ten problém na straně ekonometrické. Samozřejmě to je teď pouze jedna studie, ale je opravdu velice důležitá, proto na ní chceme poukázat. Věřím naší práce a řešení těch zmiňovaných problémů jsme tedy přistoupili k jiné metodologii. A my tedy primárně hledíme na to, který region na úrovni NAC 2 nebo NAC 3 je mezi těmi, které se vedou nejlépe, jsou nejvýkonnější v EU nebo v dané zemi. A potom provádíme analýzu těch kohezních projektů v těch nejlepších regionech a v těch eh, regionech, kde je ta výkonnost nejhorší a snažíme se zjistit, jestli zde vidíme nějaký systematický rozdíl mezi charakterem projektů, které jsou prováděny v těch různých regionech. Takže v rámci prvního kroku, jak jsem uvedl, jsme použili ekonometrickou metodu, abychom identifikovali, o které ty regiony se jedná, kterým se daří lépe, kterým méně dobře. A potom jsme v nich sledovali určité ukazatele, které považuje ekonomická literatura za důležité pro rozvoj regionu. Například eh, původní úroveň HDP eh, na hlavu, protože chudší regiony rostou většinou rychle a nebo kapitálové příjmy, když jsou vyšší, tak to znamená, ten region už je takový rozvinutější a zase je tam menší výhled hlediska rychlosti růstu a potom na tom slajdu je to velice podrobně popsané drobným písmem, já to tady nebudu všechno číst, ale chtěl bych vám tady prezentovat výsledky. Zde na této mapě vidíme ekonomický ten ekonomický růst Skutečný ekonomický růst v letech 2003-2015 v regionech NAC 2. Zelené regiony jsou ty, které rostou nejrychleji a nepřekvapí, že to je Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Baltské země. Červené regiony mají nejnižší růst. Řecko, Itálie. Co je zajímavé, také střed Francie a některé regiony ve Spojeném království. A další slide ukazuje výkonnost regionu poté, co jsme uplatnili těch asi 10 specifických faktorů a najednou vidíte rozdíly. Například na minulém eh, obrázku Finsko bylo takové žluté, takže mělo takový průměrný růst, ale když se podíváte zde, tak Finsko je úplně červené. To tedy znamená, že ekonomický růst ve finských regionech eh, s výjimkou jihu byl mnohem menší než jsme očekávali na základě obecnější charakteristiky regionu. Nebo Bulharsko bylo mm, tmavě zelené z hlediska celkového růstu, ale když jsme šli cestou těch eh, jednotlivých eh, faktorů, tak byly některé diskrétní regiony v Bulharsku. Byly tam velmi nízké příjmy v roce 2003 a měly vlastně by bývaly měly růst rychleji, než rostly. Tady vidíme ty nejvýkonnější regiony, když tady kontrolujeme eh, ty eh, ukazatele a ty nejméně. A potom si říkáme, jestli zde vidíme nějaké rozdíly mezi těmi nejvýkonnější a nejméně výkonnými. Ale ještě předtím, než tak učiním, tak mi dovolte, abych řekl dvě věci. Jak už jsem vysvětloval, tak používáme vlastně ukazatel HDP na hlavu jako ukazatel úspěchu. Samozřejmě, je jasné, že spousta projektů pro rozvoj a soudržnost vlastně nemají za cíl navýšit HDP. Jde o sociální inkluzi, jde o environmentální zlepšení a tak dále. To znamená, tady můžete vlastně očekávat možná růst HDP eh, z, z, z dlouhodobější perspektivy. A to je důležité zmínit. Tady, co se týče těch cílů, eh, které jsou stanovené ve, sm- ve smlouvě, tak jde hlavně o sociální soudržnost. To znamená, že my vynakládáme více peněz samozřejmě v těch chudších regionech. Myslíme si, že to je stále dost validní ukazatel, tedy používat tady ekonomický růst. Nicméně, eh, i v porovnání s prací pana Bachlera a dalšími eh, prácemi, které jsem zmínil, těžko tady vysledujete eh, nějakou kauzalitu, protože eh, projekty v těch nejvýkonnějších regionech mají určité charakteristiky a proto také ten ekonomický růst v těchto regionech je nejvyšší. Nicméně i pořád si myslíme, že ve chvíli, kdy vlastně srovnáváte ty nejvýkonnější a nejméně výkonné regiony, tak se z toho můžete hodně naučit. A spousta studií v podstatě také se snaží z toho vyvodit kauzalitu a vlastně identifikovat ty základní problémy. My si myslíme, že co se týče kauzality, tak tady jsme hodně skeptičtí, nicméně v rámci naší studie prostě eh, kauzalitu nevysledujeme, ale můžeme poukázat na některé zajímavé vzorce. A teď možná ještě pár slov k těm údajům nashromážděným. Samozřejmě snažíme se využívat eh, specificky charakteristické údaje pro jednotlivé projekty. Máme čtyři projekty v tuto chvíli v NAC eh, čtyři regiony. Máme několik set projektů právě, v těch, které jsou vlastně vnímány jako malé projekty a eh, jsou vlastně ehm, financovány přibližně ze 3% celkového rozpočtu, 3 až 4%. Eh, to znamená, jsou jaksi seskupeny v jedné eh, skupině a potom další řada údajů Tady máme specificky projektové údaje, které pokrývají regionální projekty a tady je to pokrytí prakticky eh, kompletní, protože 94 94% těch projektů je zahrnuto. To znamená, že u těch obecných projektů tady máme v podstatě velmi dobré projekty a webová stránka Evropské komise říká, že tady tyto projekty jsou opravdu reprezentativní a my tady musíme vycházet z tohoto údaje a musíme i nadále tyto údaje srovnávat. Co se týče klíčových zjištění, protože samozřejmě ten čas mi ubývá, ale my jsme provedli různé druhy analýz a víme, že dlouhodobější projekty většinou mají lepší ekonomický výsledek a poté jsme zjistili, pokud máte větší koncentraci priorit, to znamená, že je to více propojené tady s těmi výsledky, tak vlastně většinou i déle trvají, mají lepší výsledky a to je teď pouze naše interpretace. To znamená, pokud ty projekty se více zaměřují na dlouhodobější cíle, tak eh, vlastně eh, mají lepší výkazy, eh, tedy výsledky, než projekty, které se zaměřují na nějaký specifický krátkodobý cíl. To znamená, že naším záměrem je že zacílení na dlouhodobější eh, zaměřené cíle je lepší. Další zjištění interregionální zaměření, to znamená eh, rozpočty, které se vynakládají na interregionální eh, projekty, mají většinou také lepší výsledky. Ano, ono to možná vypadá jako pochopitelné, má to samozřejmě i tu pan evropskou charakteristiku. To znamená, že vidíte, že tady jsou to projekty, které se nezaměřují pouze a výhradně na zájmy své, svého jednotlivého pro, eh, regionu, ale jde opravdu o pan evropskou spolupráci, spolupráci mezi různými regiony a eh, drží se tady této myšlenky. Co se týče příjemců, tak tady jsme mm, zjistili, a bylo to velmi zajímavé, že pokud se tedy účastní těch projektů vyšší podíl neziskových eh, organizací nebo zástupců akademické půdy nebo soukromých eh, vlastně příjemců, tak zase tady zaznamenáváme lepší výsledky ve srovnání eh, s projekty, kte, za kterými stojí převážně tedy zástupci veřejného sektoru zase náš výklad, čím více příjemců vlastně mimo ten veřejný sektor vy do toho zapojíte, tím lepší ty výsledky mohou být, náš výklad. Dále, co se týče intervencí, tak tady ty výsledky jsou tak poměrně smíšené, ale vidíme, že například čím více investuje to do inovací, tak tím napomocnější to může být. A vidíme také, že eh, čím jaksi větší fondy, tím eh, nebo vlastně jsme zkoumali jaksi dopady různých fondů a zjistili jsme, že opravdu tady dobré výsledky má právě fond eh, soudržnosti, fond pro rozvoj venkava a víme, že Fond pro soudržnost se hodně zaměřuje právě na konvergenci a na projekty, jejichž hlavním cílem je právě konvergence. Evropský sociální fond se hlavně zaměřuje právě na ty sociální výsledky, na sociální projekty. To znamená, že z toho lze vyvodit, že eh, vlastně fondy či zdroje pro fond soudržnosti by mohly být navýšeny, ale jde v právě o to, aby se zcela jasně specificky stanovil cíl politiky soudržnosti. To znamená, potřebujeme tady rovnováhu mezi územní soudržností, sociální inkluzí, environmentálními cíly a to všechno v podstatě musí vycházet tedy z těch eh, předem stanovených politických priorit. A poté ještě další stránka a potom se budu dostávat už k závěru. Regiony které mají trošičku slabší výsledky, tak mi dovolte, abych vlastně uvedl jedno zjištění, které neumíme vysvětlit, ale to, co jsme zjistili, je to, že čím vyšší míra kofinancování z národní úrovně v určitých regionech, tak vede v podstatě k horším výsledkům, ale my to prostě neumíme vysvětlit. Bylo to velmi těžké, ale i jelikož v podstatě to bylo něco, co vlastně hodně vyvstávalo nebo hodně upoutalo naši pozornost, tak jsem to chtěl zmínit. Co se týče těch eh, interview, tak velmi stručně. Interview je v podstatě jednomyslná dohoda že v podstatě ta politika soudržnosti je v podstatě nejlépe, nejlépe ceněná a hodnocená úplně všude. Máme tady pouze pár poznámek vlastně z, od například odborníků z oblasti společné zemědělské politiky a například víme, že v následujícím víceletém finančním rámci fondy, určité fondy by měly být právě navýšeny právě z toho důvodu, že jsme zjistili, že jsou prostě výkonnější, takže to je jenom pár takové citace, ale víme, že politika soudržnosti prostě byla dobře vyhodnocena, dobře zanalizována. Další eh, zajímavé zjištění je, že místní zúčastněné strany se můžou stavit různým způsobem k politice soudržnosti a Tady je třeba zase rozlišovat mezi zeměmi a regiony, kde ta míra korupce je vyšší či nižší. To znamená, že tady těch rizik prostě existuje mnoho já nevím, máme tady příklad například z Nizozemská nebo Německa, kde v podstatě takové problémy třeba vůbec neexistují, ale tam, kde je ta korupce vyšší, tak eh, se v podstatě hodně hovoří o tom, že ty evropské eh, peníze jsou vynakládány s daleko vyšší lehkostí než eh, peníze z národního rozpočtu. Co se týče toho výkonnostního rámce, který v tuto chvíli je platný pro programy soudržnosti, tak tady mohu říci, že všichni národní a nezávislí odborníci byli velmi kritičtí podstatě bylo řečeno, že tady je v podstatě pouze navýšení o jednu vrstvu administrativní zátěže navíc, aniž by to samozřejmě se nějakým způsobem odráželo na těch výsledcích nebo aniž by to a priori vedlo k lepším výsledkům. Například je velmi jednoduché postavit školní budovu můžete spočítat v podstatě, kolik nových škol bylo postavena, ale pokud problémem v, té, v tom regionu je právě odliv eh, obyvatel, no tak to asi nezměníte nebo nevyřešíte tím, že tam postavíte novou školu ale eh, další interview, to znamená, které faktory přispívají k úspěšnosti politice, politiky soudržnosti, tak tady jednomyslně bylo řečeno, že administrativní a institucionální kapacita je prostě zcela zásadní, ale je tady samozřejmě dalších mnoho důležitých aspektů, jako finanční, odborné a tak dále. A máme tady také několik mnoho eh, dalších eh, doporučení, ale dovolte mi, abych tady hovořil spíš o těch implikacích, protože už hovořím 20 minut, takže dovolte mi, abych řekl, co se týče tedy závazku k této politice, myslím si, že to je zcela jasná, jasná politické priorita. Víme, že v podstatě čím vyšší konvergence, tím nižší potřeba a jaksi financování z fondu soudržnosti. Fond pro soudržnosti by měl být pozměněn, to znamená proporcionálně i v porovnání tady s dalšími eh, fondy tak aby tady byly plněny cíle ve všech oblastech. E, I více rozvinuté regiony by měly nadále dostávat peníze. V tuto chvíli dostávají velmi, velmi málo, 0,07 HDP, což je opravdu zcela okrajové, okrajové, e, v podstatě skoro zanedbatelné. To znamená, tady ty kompenzace nejsou špatné, ale z těch interview jsme zjistili ještě tři dobré důvody dát tedy regionu trošku. Samozřejmě se na to můžete dívat různě, ale regiony, které dostávají málo peněz, tak možná nebudou tak entuziasticky či s takovým nadšením se vrhat do panevropských eh, projektů. a poté jsem slyšel, že je třeba se hodně zaměřit právě na cíle, je důležité zjednodušit, což je v podstatě v souladu s těmi plány Evropské komise, ale samozřejmě tam, kde je i vysoká míra korupce, tak potřebujeme více dohledu. Mezi regionální projekty jsou rozhodně velmi, velmi užitečné, to vyplynulo vlastně z těch interviewů a co se týče jaksi tematického spojení. Ano, ty hodně rozvinuté regiony to vítají, ty méně rozvinuté se k tomu staví trošičku eh, zdrženlivěji. To znamená, že právě u těchto regionů v podstatě ty zájmy a potřeby jsou daleko diverzifikovanější. Možná ještě na závěr. Eh, přistupovat k tomu z dlouhodobého úhlu pohledu je rozhodně velmi důležité, protože zajistíte i vysokou míru eh, flexibility, takže dovolte, abych eh, to ukončil tady a děkuji vám za pozornost. Děkuji. Opět studie, která se vyhýbá zásadním otázkám. Kolega Klinc, děkuji za prezentaci. Nejdříve bych rád pokusil eh, tady vysvětlit zástupcům, proč je tady tak málo poslanců na výboru, neboť mají, je to tím, že mají mnoho práce, částečně již také byla zahájena aktivní kampaň voleb do Evropského parlamentu, takže bohužel mnoho kolegů, které to téma jistě zajímá, tady dnes nemohou být. Nejdříve tady děkuji mnohokrát za prezentaci studie. Téma jsme samozřejmě nevybrali náhodně v tuto dobu. Všichni nyní připravujeme nový střednědobý plán 2021 nebo 20 až 27 a e, fondy politiky soudržnosti, to je obrovská částka. Je po prostředcích pro zemědělství je to druhá největší částka. A proto komise a také parlament a rada vlastně všichni, kteří se podílejí na vypracování nového finančního rámce, zvažují, zda by eh, zde nemohli to nějak oprávněným způsobem omezit. Zvolili jste zajímavý přístup k tomu, jak se přiblížit k tomu tématu, ale přesto, paní předsedkyně na to právě krátce poukázala, přesto jsme nedostali to, co bychom bývali rádi viděli. Ale možná to v této souvislosti neexistuje. My bychom byli rádi bývali, kdybychom dostali nějakou přesvědčivou odpověď na to, jak bychom eh, mohli co nejlépe nastavit politiku soudržnosti tak, abychom měli jistotu v tom smyslu, že ty peníze, které dáváme k, k dispozici, skutečně povedou k té nejvyšší možné přidané hodnotě. Vy jste vysvětlili, že to tak jednoduché není, proto musíme pravděpodobně v jednotlivých otázkách se tomu tématu ještě více přiblížit. Řekli jste jasně, že máme různé fondy. Máme Evropský sociální fond, máme fond pro regionální rozvoj, fond pro zemědělství, fond soudržnosti a je jasné, že mají rozdílné působení, různé dopady. To v podstatě jak si není pro nás nic udivujícího. Co mě ovšem překvapilo, je to, že vy ve vašich závěrech jasně ukazujete, že správní kapacity, nebo ty administrativní kapacity, také kvalita úřadů, které spravují nebo mají co dočinění s těmi investicemi těch peněz, že ta kvalita správní, kvalita úřadu hraje zásadní roli, ale že mimo kvalitu těchto úřadů orgánů jste nenalezli vůbec žádnou charakteristiku, která by rozhodovala o úspěchu či neúspěchu. Musím říct, že mě to poněkud udivilo, stejně tak jako skutečnost, že částečně vůbec nedokážete vysvětlit, proč některé regiony se rozvíjejí nadprůměrně dobře. Ten rozdíl v tom smyslu, že tam máme ty lokální aktéry a účastníky, kteří rozhodují, účastníci, že mají různé přístupy, k těm projektům politiky soudržnosti, to je, myslím, normální. To se vysvětluje jak historickými, tak možná i politickými důvody. Ale to, že ta účast lokálních orgánů také prostřednictvím spolufinancování nehraje tak pozitivní roli, jak já jsem se domníval, to mě skutečně velmi udivilo. Já, jakožto zpravodaj, jsem se domníval, že by bylo možná relativně přesvědčivě, samozřejmě ne stoprocentně, ale relativně přesvědčivě dokázat, proč v některých regionech politika soudržnosti funguje velice dobře, proč ty peníze, které jsou tam investovány, skutečně vedou k tomu kýženému výsledku a proč v některých jiných případech to takto nefunguje. Tuto jasnou kauzalitu byste to ukázal, jste prostě nedokázal stanovit ani empiricky, ani prostřednictvím rozhovorů, ani prostřednictvím studia literatury. Tady já tedy si kladu otázku, co to vlastně pro nás znamená. Jsme v podstatě odkázáni pouze na štěstí, když rozhodujeme? Kam ty prostředky dáváme? Máme teda dát tam, kde je největší ta poptávka, kde o ně co nejvíce usilují, nebo jak vlastně se máme chovat, na co se můžeme spolehnout. Co mě také trochu překvapilo, je vaše výpověď, že propojení mezi evropským semestrem a přidělováním kohezních prostředků je něco, na co bychom neměli vůbec pomýšlet. Tady bych rád věděl, proč. Proč eh, máte tento přístup? Proč na to takto nahlížíte? celkově, co eh, já, jakýsi, co mě tak nějak eh, udivilo, je to, že tady je celá řada zemí, které, ve kterých to nefunguje dobře. A to jsou bohužel ty země, které jsou v situaci krize již velmi dlouho domů. V podstatě jsou to země na, země na jižní periferii Evropy. A tady si tedy kladu otázku, co je v nepořádku. Co je problém? Souvisí to možná s tou celou infrastrukturou, se zprávou, se strukturou úřadů? Je to tak špatně nastaveno, že to prostě fungovat ani nemůže? Neboť se prostě dává příliš mnoho peněz do špatných kanálů, nebo je jenom někam jinam stranou. Poslední věc. Kladu si následující otázku. Vy jste řekl, že Fond soudržnosti přináší ještě ty nejlepší výsledky. To už jsme takto očekovali, že to asi nebude nutně Evropský sociální fond, který vede k hospodářskému růstu, to bylo relativně zjevné. Ale je, myslím, velmi politování hodné, když zde vidím, že prostředky, které jdou prostřednictvím sociálního fondu, které jsou tady také věnovány náš vzdělávání, celoživotní vzdělávání a takovéto věci, že tyto prostředky tím způsobem vlastně, jak se zdá, zůstávají bez jakéhokoliv výsledku. To mě, musím, eh, relativně překvapilo. Já bych vás prosil, abyste mi to ještě detailněji dovysvětlil. Předtedkyně, já bych dala nejdříve slovo Evropské komisi panu Dylanovi, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jak už jsem uvedl v té rozpravě o ukazatelích, je těžko, eh, aby komise reagovala, protože jsme studii obdrželi až pondělí večer. Ale když se rychle podívám na ty výsledky, tak bych na to reagoval podobně jako váš pan zpravodaj je tam některé docela překvapivé prvky a mám problém vidět politiku soudržnosti v některých těch výsledcích, které tu prezentujete. Negativní eh, korelace mezi eh, ekonomickým růstem a místním ownershipem, to je dost v rozporu s eh, tou lokální implementací prostřednictví kohezní politiky větší centralizace většinou není ten e, signál, který většinou vysílá Evropský parlament nebo Evropská komise. Možná bychom se zde mohli vrátit k té věci, kterou jsme diskutovali v souvislosti s ukazateli a sice otázka budování administrativních kapacit. To budování kapacit, jak dobře víte, je pro e, kroky komise po roce 2020 nesmírně důležité a řešíme to v řadě našich návrhů právě na regionální a lokální úrovni. Další bod. A zmínila to i pan zpravodaj. Stávající korelace mezi nižší mírou e, kofinancování a vyšším růstem lze přeložit jako méně investic znamená větší růst. No a já jsem tady mohl jenom se podívat na ty výsledky a závěry, tak to působí poněkud zvláštně. Těší mě, že během prezentace pan autor zmínil, že je těžké to vysvětlit, s tímto přístupem bych asi souhlasil. pan zpravodaj už na to poukázal, ale co mě dosti zarazilo, bylo to, že bychom se měli vyhnout silnějšímu navázání na evropský semestr. Evropský semestr usiluje o posílení hospodářského růstu napříč Evropskou unii a komise opravdu výrazně usiluje o to, aby politiky EU a používání fondů z EU byly propojené a to úzkým způsobem. A požadavek, aby se politika soudržnosti oddělila od cílů semestru, to si Eh, působí poněkud kontraproduktivně. A v posledních letech také komise vypracovala řadu studií, které vlastně ukazují jiným směrem, které dokazují, že propojení s evropským semestrem zpřišuje efektivitu. Takže mohu říct, že ta vaše studie přináší řadu překvapivých výsledků a budeme se muset detailně podívat na tu ekonometrickou analýzu, na to, z čeho vychází a jak už jsem říkal u toho minulého bodu, rádi potom zareagujeme na příštím zasedání vašeho výboru nebo bilaterálně se zpravodajem. No dobrá, ano, nám by nevěděli, byste zareagoval klidně, písemně. Tak eh, prosím, pan zástupce Breglu. Děkuji. Děkuji za komentáře a já se pokusím na ně zareagovat, nebo alespoň na některé z nich. Některá z těch zjištění vychází z analýzy dat. Jiné vycházejí z rozhovorů našeho vlastního výzkumu a naší vlastní interpretace. Například už se zde poukazovalo na to, že čím nižší je míra jako financování, tak je to spojené s vyšším ekonomickým růstem. Jak jsem řekl při prezentaci, i nás to překvapilo. A nebyli jsme v podstatě schopni to vysvětlit. A když hovoříme o různých aktérech a nezávislých odbornících, tak to bylo zajímavé, že by to vlastně nemělo mít nějaký dopad na tu implementační politiku, protože je to jenom rozdělení, kolik těch peněz dá EU a kolik místní a vnitrostátní orgány. Nemělo by to nějak ovlivňovat výsledky. Já jako ekonom bych souhlasil s tímto pohledem, nicméně ta data velice silně poukazovala na ta, že nižší míra kofinancování na národní straně je korel, v korelaci s vyšším ekonomickým růstem. No tak jsme to do té studie dát museli. A snažili jsme se vysvětlit eh, příčiny. A prostě museli jsme to zjištění uvést. Ano, budování kapacity je nesmírně důležité, s tím souhlasíme. Také jsme v dokumentu poukázali na význam technické podpory, potom jste uváděli, že transnacionální programy a projekty mají velký význam. Když spolupracují regiony z různých eh, zemí, mohou se navzájem učit, mohou navzájem posilovat své kapacity. Ano, a to je v souladu s našimi zjištěními i s našimi doporučeními. Co se týče propojení s evropským semestrem. Zde jsme nevycházeli z dát, protože jsme k tomu neměli příležitost to datově analyzovat, ale e, je to na základě interview a externí expertízy. My jsme také e, vedli interview s některými lidmi z komise, kteří se k tomu propojení evropských financí a evropského semestru stavili pozitivněji, ale když jsme mluvili se zástupci členských států, tak celá řada z nich říkala, že ta specifická doporučení pro jednotlivé země neodrážejí zcela ty potřeby zemí a jejich regionů. Regiony se výrazně liší i v rámci jedné země, takže jsou-li nějaké doporučení na vnitrostátní úrovni celostátní a jsou nahlíženy jako nedostatečně kvalitní pro ten stát jako taky, takový, no tak to může být ještě horší pro ty regiony, které jsou velice diversifikované. Také jsem četl řadu článků o provádění evropského semestru a, a to je v souladu s výzkumem komisem, že ta implementace bývá e, nízká a zhoršuje se. Trochu vyšší je ta míra implementace v dobách, kdy je větší tlak ze strany trhu nebo nějaké podobné okolnosti, ale obecně ta míra implementace je nízká a některé země mají hodně takovýchto financí, jiné málo. Například Bulharsko dostává hodně peněz, Německo málo, ale ani jedna země vlastně neimplementuje řádně ty doporučení evropského semestru. Teď je tlak na Bulharsko, aby implementovalo, protože to potřebuje ty peníze a ten tlak na Německo je mnohem menší a vlastně také dostává méně těch peněz a potřebuje jich méně, tak já si nemyslím, že to je rovné zacházení. Takže semestr by měl dávat taková doporučení, která budou přijímána mnohem pozitivněji v členských státech a pokud se nám toto podaří, tak se nám to podaří navzájem propojit, ale myslím, že zatím se to tady nepodařilo dosáhnout. A podle našeho eh, pohledu by to nebyl výsledek, který bychom si přáli. Některé komentáře pana poslance Glince No, problém spočívá v tom, že nemůžeme podat nějaký konkrétní, precizní uh, přehled, protože jsou zde prostě institucionální a personální omezení a je těžké vůbec definovat, které aspekty jsou důležité pro růst. A naše zjištění vycházela často z těch eh, interviewů s různými aktéry z různých zemí, i z menších zemí, chudších zemí, ptali jsme se nezávislých odborníků a, a poukazovali například na určité manažerské nebo finanční aspekty. No. Já chápu, že jste možná očekávali, že vám předložíme nějaký jasný seznam, ale bohužel to nebylo možné. Ale některá zjištění máme, například Větší délka větší míra koncentrace přispívá k dobrým výsledkům. To vychází z dat. A my to interpretujeme tak, že strategické, no strategičtější projekty jsou přínosnější než krátkodobé projekty a diverzifikované projekty. Například velký eh, cíl EU je provést face out v oblasti uhlí, to je samozřejmě těžké, protože mnoha lidí se to dotýká přímo a ještě více nepřímo. Pokud chceme odstranit uhlí, tak potřebujeme mít alternativní zdroje. Potom je tady otázka uzavírání těžby uhlí a ochrany životního prostředí. Je třeba za, to zapojit lidi a to je prostě takový, řekněme, dlouhodobý e, cíl a když se rozhodnete, tak je to dlouhodobý strategický cíl, který je velice náročný ale to velké projekty se týkají základních potřeb určitých regionů v různých eh, zemích a mohlo by to být přínosnější, než když máme tisíce drobných projektů, které řeší nějaký dílčí aspekt tu či onde. Další aspekt, který už jsem zmiňoval, těch nedostatků, ten základní benchmark byl eh, ekonomický růst daného regionu. Ale potom máte třeba programy životního prostředí, kde ten eh, růst vypadá jinak v dlouhodobém a jinak v krátkodobém hledisku. Potom máme například sociální fond a ty zase nemají měřitelné dopady na ekonomický růst, ono to také trvá mnohem déle než ty různé typy těchto zásahů se vlastně promítnou přímo do aktu, eh, aktuálního eh, přítomného ekonomického růstu. A je tedy třeba mít jasno v prioritách, jakou prioritu dáváme konverzaci, kohezi nebo sociální inkluzi, životním prostředí, urbanizaci. A jakmile nadefinujeme tyto priority, tak bychom měli rozčlenit ty peníze do těch fondů a programů podle těchto priorit a podle žebříčku těchto priorit. Děkuji a se omlouvám, musím vás přerušit, protože musíme pokračovat v našem programu. Děkuji vám. Děkuji taky panu Klincovi. Obrovně to bylo zklamání, že zde nebylo učiněno propojení mezi evropským semestrem. A že, ano, já vím, že se realizuje jenom z části, ale upřímně řečeno, Německu se neustále doporučuje zvýšit míru zaměstnanosti žen. A evropské sociální fondy se tady také používají pro integraci žen na pracovním trhu. Já myslím, že to je smysluplný než eh, dělat eh, pomocí kohezního fondu nějaké projekty, které se nepromítnou do růstu inovací. No je to podnět k zamyšlení, budeme se těšit i na reakci komise. Děkujeme vám za prezentaci této studie. Tím jsme ukončili tento bod pořadu jednání leda, že by pan Glins chtěl ještě něco říci. Ne. Dobře. Máme tady totiž ještě další studii. A to je studie o úřadu Evropského veřejného žalobce. Petry Sarva, moje zpravodaj, se omlouvá a dal mi podklady, co zde mám říci, takže studii bude prezentovat paní Sanchez Barojko, která tímto dostává slovo. Až ji zlokalizujeme. Yeah. Please. Yeah. Tak. Prosím, paní Barojko, posaďte se. Můžete se posadit, paní Barojko, prosím. Děkuji. Shall I start? Yeah. Uh... Mohu začít? Děkuji, děkuji, děkuji mnohokrát. Chci vám tady v tuto chvíli odprezentovat hlavní zjištění vyšetřovací skupiny, která se zabývala otázkou úřadu Evropského veřejného žalobce. Ehm, došlo k hodnocení Mm, různých eh, studií. To znamená, že i váš, váš výbor se už mnohokrát zabýval právě otázkou hodnocení úřadu Evropského veřejného žalobce a nám se, my jsme se snažili se na to podívat tedy z úhlu pohledu trestního práva, trestního stíhání a také z úhlu pohledu tedy komunitárního práva z úhlu pohledu ochrany finančních zájmů a také eh, veřejné zprávy evropské. Eh, chci říci, že tady ten, tyto závěry, tato závěrečná zpráva je hodně posílena, protože vycházíme také z mnohých rozhovorů a interview na národní úrovni. Hovořili jsme s opravdu relevantními aktéry v ehm, z úřadu Evropského veřejného žalobce. Také jsme hovořili se zástupci policie, kontrolních úřadů a soudních úřadů z jednotlivých národních států. Tedy myslím si, že tedy tato zpráva je opravdu velmi zásadní. Ta studie byla vypracována ve spolupráci s panem Polem Stevensem a Hartmutem Adenem, kteří zde bohužel dnes nemohou být přítomni. Děkuji. Tak jelikož máte spoždění, tak já se budu soustředit na tři aspekty, kde řekněme, při k tomu přistupujeme trošičku originálnějším způsobem, anebo vám mohu poskytnout aktuálnější z eh, informace. To znamená, budeme hovořit o institucionálních výzvách a o vztazích s neparticipujícími členskými státy a budeme hovořit také o těch nedostacích v oblasti vlastně eh, porušování lidských práv eh, těch stíhaní, stíhaných eh, eh, osob. Víme, že Úřad Evropského veřejného obce je instituce, která je komplexní, složitá. Víme, že jde o posílenou spolupráci, to ano. Nicméně chci zdůraznit, že ta očekávání, která byla vygenerována na národní úrovni v souvislosti s úřadem Evropského veřejného žalobce jsou opravdu velmi vysoká. Všechny osoby, se kterými jsme hovořili, se kterými jsme vedli rozhovor, potvrdili, že jejich očekávání v souvislosti s úřadem obrovského veřejného žalobce jsou velmi vysoká. To znamená, je třeba se podívat na to, zdali opravdu ty cíle byly splněny, ta očekávání byla splněna i s narůstajícím počtem případů, kterými se musí tento úřad eh, zabývat, i s odsouzením, tedy s eh, rozsudky a ve chvíli, kdybychom prostě došli k závěru, že ty cíle nejsou eh, plněny, no tak si musíme připustit, že hold eh, například eh, ty cíle, eh, které jsme stanovili, nebyly splněny. To znamená například, nevím, udělat krok vpřed v oblasti horizontální spolupráce, anebo změny přístupu, to znamená využít jiné evropské instituce pro řešení konfliktu mezi členskými státy, v otázkách zacházení s evropskými fondy nebo s eh, jednáním v oblasti boje s podvody. Takže říkám, posílená spolupráce je v každém případě největší výzvou pro úřad Evropského veřejného žalobce. Nicméně my chceme ještě dodat, že tady máme ještě naléhavější problém. Musíme snížit rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. To znamená ta propas, která existuje v oblasti podvodů a korupce. Tady máme různé mezinárodní ukazatele, ze kterých jsme vycházeli v naší studii, hlavně tady v té finální verzi. A teď teď vám chci také ukázat například vnímání korupce eh, podle ukazatelů eh, Transparency International. 12 z 22 členských participujících států v úřadu Evropského veřejného žalobce má stále podobné vnímání vlastně korupce, které je srovnatelé s druhým posledním státem, kterým je Polsko. Dále také pozornost, kterou věnuje Evropská komise ochraně finančních zájmů, hlavně tady v oblasti boji s podvody a korupcí i v oblasti, a teď ve srovnání tady s těmi doporučeními, která vycházejí z evropského semestru, protože ta doporučení evropského semestru semestru. To je dokument, který je velmi krátký a jsou tady určitá a To znamená, že komise hovoří o korupci ve chvíli, kdy tedy píše svá doporučení. To už je dobrá jak si známka toho, že tedy to minimálně jako problém vnímá. To znamená, to je vnímáno pozitivně více jak polovina participujících států v tomto Evropském úřadu vlastně to vnímá a e, rozhodně zmiňuje jako problém, to znamená korupce. Kromě toho, co se týče e, doporučení Rady Evropy a také jednotlivých členských států, e, tak víme, že v podstatě žádný členský stát v tu chvíli nebyl schopen absolutně vymítit korupci a finanční podvody. Co se týče mandátu, mandátu úřadu Evropského veřejného žalobce, to lze v podstatě ten mandát jde trošičku eh, srovnat s puzzle, s mozaikou. Eh, jde v podstatě částečně i proti tedy eh, zájmům Evropské unie v některých oblastech, v oblasti cel nebo v oblasti praní špinavých peněz. To znamená, my tady vlastně srovnáváme mandát tohoto úřadu s určitou puzzle mozaikou. To znamená, každá část této mozaiky otevírá v podstatě dveře eh, ve smíru národních úřadů, eh, které pracují v naprosto odlišném duchu. To znamená, hlavním úkolem eh, tohoto úřadu by měla být zvýšená dynamika, koordinace a spolupráce mezi jednotlivými a agenturami, vyšetřujícími odděleními na úrovni administrativní a policení v jednotlivých členských státech a také na úrovni evropské, ale pro ně je také zcela zásadní, aby ta interní struktura úřadu Evropského veřejného žalobce byla, eh, se mohla dobře specializovat. To znamená, že ty stále komory, ty stála oddělení se musí v podstatě eh, zaměřit na jednotlivá témata a musí také jednat eh, cel, napříč vlastně celým spektrem. To znamená, že my chceme, aby se tady v podstatě, abychom znovu získala i aktiva, protože to znovu získání aktiv na národní úrovni, tady to spadá všechno do té oblasti PIF. Ale my zjišťujeme, že vlastně státní zástupitelství v některých členských státech se k tomu opravdu staví eh, velmi zdrženlivě. To znamená, jde o to znovu získat ta aktiva aktiva. <clears throat> Co to znamená? Musíte jednat velmi rychle a musíte jednat koordinovaně. To je zcela zásadní. To znamená, my si myslíme, že je zcela nezbytné, aby Úřad Evropského veřejného žalobce více zviditelnil právě důležitost znovu získání těchto aktiv. A další téma, ke kterému, o, ke kterému jsem chtěla hovořit, je, jsou pracovní jazyky tohoto úřadu, protože nařízení se tomu věnuje opravdu velmi omezeně. A to může vést k situaci, ve které v podstatě eh, členové nějaké stálé komory budou mít problém v podstatě se eh, plyně se mezi sebou dohodnout. To znamená, kolegium se musí rozhodnout, která část těch složek se bude překládat, jestli se bude překládat jenom částečně nebo opravdu eh, celkově, anebo budeme vycházet pouze z nějakého schrnutí a toto rozhodnutí bude muset vycházet nebo bude muset zajistit v podstatě právní jistotu. Bude to musí být to být vyvážené rozhodnutí, protože samozřejmě nemáme nekonečné zdroje. Eh, zneužívání tlumočení a překladů by vedlo samozřejmě k navýšení nákladů eh, tohoto úřadu, ale zároveň by to také eh, zpomalilo centrální fungování tohoto úřadu a samozřejmě by to také zkomplikovalo v podstatě vůči roli tohoto úřadu a také na úrovni interinstitucionální. Proto doporučujeme, aby státní zástupci Evropy dostali jazykové, s, s, jazyková školení a e, prostě hovořili těmi žádanými jazyky. To znamená tak, abychom opravdu, aby tento úřad mohl hrát vůči roli. Jak jsme zjistili, tak eh, státní zástupci, žalobci vlastně, kteří mají lepší jazykové eh, vybavení, mají také většinou lepší zkušenosti eh, v oblasti PIF. Samozřejmě každý má pouze jen jeden život, to znamená ne všichni, kteří se hodně soustředí vlastně na jednu odbornou oblast, třeba nemají úplně excelentní jazykové schopnosti. A teď ještě pár uh, slov, co se týče toho mechanismu zprávy těch jednotlivých případů. A pouze proto, abych eh, vyzdvihla, že je důležité mít trpělivost, protože tady hovoříme o jednom z nejkomplexnějších technických eh, bodů v oblasti tohoto úřadu a mohu říci, že co se týče implementace mechanismu vlastně řešení těchto případů e, v, do celého šengenského prostoru trvala několik let. No prostě musíme být trpěliví. Tam také si musíme uvědomit, že v podstatě řízení těch případů v některých členských státech, jako například v Portugalsku, Chorvatsku, Španělsku, tak my jsme prostě zjistili, že to prostě ten e, národní systém sám nefunguje dostatečně dobře a proto je třeba být opravdu trpělivým. A teď ještě pár zjištění v souvislosti s eh, tím tématem nezávislosti. Nezávislosti úřadu Evropského veřejného žalobce z dvou perspektiv. Za, a musíme zajistit, že nedojde k intervencím zvenku, ale zároveň musíme také zachovat a opravdu velmi striktně dodržování všech legislativních pravidel. A v této studii jsme vlastně vyvinuli spoustu takových záruk nebo pojistek, ale vyjmenuje pouze ty nejdůležitější. V první řadě zachovat nezávislost při jmenování eh, žalobců to znamená, jak ten vůči eh, žalobce nebo všichni členové kolegia eh, mohou použít v podstatě filtry. To znamená, eh, může dojít k zamítnutí jmenovaných žalobců ze strany členských států. To znamená, potřebujeme ty, řekněme, předfiltry. Za druhé, je třeba také si uvědomit, že možná bude docházet v podstatě i k podkopávání pravomocí e, Evropského úřadu ze strany členských států. A proto je velmi důležitá lojalita národních e, úřadů vůči Evropskému úřadu a ve chvíli, kdyby tato lojalita neexistovala, tak by mohl být e, využit postup pro porušení. To znamená, tento prostředek bude ale reálně užit, jak si budeme ho moci reálně užít pouze, pokud dojde k nějakému eh, očividnému eh, zablokování ze strany toho úřadu nebo jaksi explicitnímu zamítnutí. Ale to eh, vlastně ta práce Evropského úřadu může být podkopávána i jiným způsobem, například výmluvami ze strany členských států, že nemají dostatečné zdroje a tak dále a tak dále. A to je třeba vlastně podchytit, to znamená zajistit, jak se minimální zdroje u všech národních eh, úřadů. Dále je důležité vysvětlit si, eh, jakým způsobem nebo jakých pokynů se musí jmenování, jmenovaní a delegovaní i žalobci držet, protože tady máme Bučího, eh, evropského žalobce ze stále komory a potom tady máme ještě žalobce na národní úrovni ve chvíli, kdy tedy eh, pracují, řekněme, na částečný úvezek. To znamená, že je třeba si uvědomit tady ty eh, dílčí dílčí linie, protože je možné, že generální žalobce vlastně poskytne konkrétní informace o konkrétních případech a dokonce ty pokyny mohou být předloženy ústně, což vlastně na evropské úrovni není dovolené. Dále členské státy mohou vyvíjet nátlak na generální žalobce, mohou mu hrozit disciplinárním podni- postihem a tady v tuto chvíli není jasné, jakým způsobem způsobem v podstatě tedy jednat v takovýchto případech, ve chvíli, kdy vidíme, že tady existuje možnost disciplinárního postihu ze strany členských států vůči generálnímu žalobci spolupracujícímu eh, s úřadem eh, evropského žalobce. Tady hraje roli i Evropská centrální banka. Vy víte, že Evropský soudní dvůr může vlastně revidovat disciplinární eh, postihy vůči guvernérům Evropského centrální, Evropské centrální banky a Evropský soudní dvůr právě v nedávném, v minulém měsíci eh, v podstatě rozhodl proti eh, vlastně takovému to postihu vůči jednomu litevskému guvernérovi. A tady máme vlastně eh, statut, status, statuty eh, Evropské centrální banky, eh, které jsou platné. Také je velmi důležité, aby tedy ten vůči evropský žalce, ať, když už tady bude věnovan, musí ze strategického úhlu pohledu udělat všechno proto, aby tento úřad byl z evropského úhlu pohledu nezávislý, aby plnil všechna pravidla nezávislosti neparticipující státy, a k tomu také ještě něco řeknu, protože my víme, že eh, došlo k takovému určitému rozkolu mezi těmi participujícími a neparticipujícími státy, protože ty náklady eh, s tímto úřadem vlastně eh, jsou kryty z obecného rozpočtu. Takže tady z komparativní perspektivy můžeme aplikovat v podstatě dva různé modely, které už eh, používáme, používáme v jiných oblastech. To znamená, že můžeme tady hovořit o vra- návratu jaksi těch, eh, toho určité, eh, toho přiměřeného procentuálního podílu nákladu těm neparticipujícím státům, anebo můžeme nastavit nějaký specifický jaksi systém financování pro tento úřad. A teď, jakým způsobem dosáhnout toho, aby eh, neparticipující státy se účastnili eh, soudní a policejní spolupráce, protože v rámci legislativy jsme uvažovali vlastně o možnosti přijetí eh, směrnice, i když víme, že v tuto chvíli mnoho členských států s touto možností nesouhlasí. Máme tady potom další možné soudní, soudní, soudní opatření, která by mohla být tedy využita Nicméně máme tady také ještě postup při porušení, ale všichni víme, že všechno toto by mohlo to všechno vlastně ještě zpomalit nebo správní opatření ve chvíli, kdyby šlo o, o porušování. To znamená, jaká, jaké je tady hlavní eh, riziko vlastně Polsko a Maďarsko jsou ty státy, které představují nejvyšší míru eh, rizika. Více se soustředíme teď na eh, Polsko a ty největší nejistoty také samozřejmě vychází v tuto chvíli ze Spojeného království, které se eh, je teďka vlastně v procesu, kdy se vlastně bude měnit ten statut na statut třetí země. Ano, tady eh, teda, ty třetí státy se dělí zase na dvě skupiny. To znamená a státy, které jsou takzvaně asociované a státy příjemci. V té skupině příjemců víme, že všechny finanční nástroje, které vlastně umožňují vlastně eh, využívání evropských fondů ze strany třetích států. Podléhají samozřejmě kontrole Evropské komise, OLAFu a Evropského účetního dvora a v mnohých oblastech se tady vlastně ještě pořád eh, úřad Evropského žalobce nemí, nezmiňuje. A je třeba se podívat na to, zda by to tady bylo možné, protože máme tady Memorandum of Understanding, eh, které pod podepisuje Evropská komise a které by se také mohlo vztahovat na úřad Evropského veřejného žalobce. A co se týče těch eh, asociovaných států, přidružených států, tak tady bychom vlastně ten mandát úřadu evropského žalobce mohl být určitým způsobem přizpůsoben tak, aby mohly být podepisovány dohody s třetími státy tak, aby mohlo docházet ke spolupráci. Například Norsko by mohlo spolupracovat v oblasti praní špinavých peněz, ale asi Norsko bude méně zajímat oblast právě zneužívání eh, subvencí anebo výběrových eh, řízení. A teď ještě pár zmínek, které se týkají právě základních eh, práv. Úřad Evropského veřejného žalobce v podstatě ten režim ochrany základních lidských práv hodně komplikuje. Eh, protože tady hovoříme o hybridním charakteru. Ten delegovaný žalobce bude eh, vlastně evropským úřadem, ale vlastně ty provádějící úřady, národní úřady nemají status vlastně eh, u evropského úředníka, takže je velmi pravděpodobné, že vlastně v budoucnosti by některé z těch případů mohly skončit u Štrasburského soudu. To znamená, máme tady listinu, tedy umluvu eh, eh, o, lidský, o dodržování lidských práv a vždy bude existovat to riziko, že Štrasburský soud odsoudí nějaké, nějaký členský stát eh, z toho důvodu, že plnil pokyny úřadu Evropského veřejného žalobce. Doposavat se to nestalo, protože vlastně Evropský soudní dvůr v Lucembursku má ekvivalentní pravomoci a všechno se doposavat řešilo v Lucembursku. Nicméně ale nemáme žádnou záruku, že se v budoucnosti nestane, že některý členský stát bude ve Štrasburku odsouzen za porušení lidských práv ze strany policie či jiného úřadu, protože jednali vlastně na pokyny nebo na základě pokynů úřadu Evropského veřejného žalobce. To znamená, Těch výzev je mnoho. Myslíme si nicméně, že ty výzvy lze vyřešit pragmatickým způsobem, že budou řešeny pragmatickým způsobem a je nezbytné, aby Úřad Evropského veřejného žalobce konečně vzniknul, začal fungovat a začal ty současné problémy eh, řešit. Protože myslím si, že, že to je zcela zásadní pro tuto chvíli. Děkuji mnohokrát za pozornost. Děkuji mnohokrát. To byla velice zajímavá studie. Eh, osvětlili jste nám problémy, které my jsme tak nějak viděli se rysovat na horizontu, ale ještě jsme si je tak konkrétně nedokázali představit, takže myslím si, že ta studie pro nás bude velice nápomocná. Zpravodaj také za ní velice děkuje, připadá mu, že je velice dobře strukturována, má eh, řadu informací, které jsou zajímavé, přichází také ve správný okamžik. Nyní právě vyjednáváme s radou o obsazení eh, eh, úřadu Evropského státního žalobce, což je vždy takové speciální vyjednávání. Bohužel nemáme dost času a proto bych i hned předala slovo zástupkyni Olafu. Prosím. Thank you very much and uh, good... Děkuji. Dobré dopoledne všem. Dovolte mi poděkovat výboru, zpravodajce a týmu odborníků, který se zabývají touto zprávou. Ano, je to opravdu velice aktuální téma, protože Intenzivně se pracuje na vzniku úřadu veřejného žalobce a to na úrovni komise členských států i budoucích partnerů. Takže co se týče nás, tak tuto zprávu velice s velkým zájmem si přečteme a předpokládáme, že až bude jmenován hlavní veřejný žalobce a hm, začnou být rekrutováni první zaměstnanci a odvede se potřebná práce. Jde o to vytvořit úřad Evropského veřejného zálobce, který bude úřadem nezávislým a efektivním. A některé členské státy už vám sdělili, že tento úřad má generovat konkrétní výsledky při ochraně finančních zájmů Unie. Takže ne, je to nejenom zásadní milník v oblasti trestního práva, ale i v jiné oblasti. Vy jste také zmiňovali fragmentovanost při ochraně eh, záj, finančních zájmů EU a je třeba to tedy zastřešit. A my jsme zapojeni do vyjednávání a důležité, aby se zapojilo co nejvíce členských států. V textu je celá řada kompromisů, které jsou výsledkem toho, že se snažíme opravdu v tom systému mít těch kolegů co nejvíce a ti, kteří ještě zvažují o přistoupení, to mohli udělat. Samozřejmě tento úřad je sám o sobě komplexní, je to vlastně inovativní evropská struktura, která má fungovat v mezinárodním právním systému, uplatňovat legislativu EU, ale také vnitrostátní trestní právo procesní, které není harmonizované nebo jenom harmonizované v omezené míře. Vítám výsledek studie, který poukazuje na to, že lze tuto komplexní situaci zvládat. Nechci zabíhat do detailů, máme málo času, ale dovolte mi něco říci k probíhající práci. Zbývající část našeho týmu nyní jedná s členskými státy na jednom z pravidelných zasedání odborné skupiny pro Úřad Evropského veřejného žalobce, kde diskutujeme nejen o krocích na evropské úrovni, ale i o zapojení tohoto úřadu do vnitrostátních právních systémů. A diskutuje tam také věci, které jste zde nadnesli, například budoucí podpora pro ty evropské delegované státní zástupce, jak to bude zapadat do systému, jak se budou zodpovídat eh, evropskému veřejnému žalobci a podobně. A to vše zvažují teď členské státy a my je v tom doprovázíme, tak abychom zde dosáhli toho společného evropského přístupu. Nominace hlavního veřejného žalobce je v rukou parlamentu a rady. A my se nyní těšíme, že k tomu jmenování hlavního žalobce dojde co nejdříve a potom bude třeba dokončit eh, interní práce, protože on bude muset sestavit eh, kolegium a sestavit jednací řád a také je otázka, jak etablovat ty stále senáty, protože to bude taková ta hlavní struktura fungování tohoto úřadu. A hlavní žalobce a jeho kolegium společně musí eh, vytvořit také evropské eh, vyšetřovací politiky a procesní politiky a vlastně kulturu fungování tohoto úřadu. Jsou to záležitosti, které jste zmiňovali. Potom na závěr vztah, vztah EPO a ostatních partnerů. Tak eh, úřad veřejného žalobce musí také spolupracovat s nezapojenými členskými státy, s třetími zeměmi, s ostatními orgány, institucemi Evropské unie. Máme zde právní základ, který považujeme za dostatečný, je uveden v nařízení, je dostatečný pro tuto spolupráci, ale někde bude třeba také ještě dalších právních eh, kroků, protože je důležité, aby například eh, Úřad veřejného žalobce byl zapojen do mezinárodních úmluv o soudní spolupráci a bude také potom záležet na tom, co se bude dít přímo na místě, to znamená, eh, jak začne ten úřad fungovat a budovat své vztahy. Tak například v OLAFu se my musíme také připravit na spolupráci s EPO, jsme pevně odhodláni tento úřad podpořit a na závěr chci říct si to, co řekla i ta prezentace. Chceme, aby úřad Evropského veřejného žalobce měl určitý prostor, aby si vybudoval ty vztahy a řešil ty eh, různé problémy a zjistil, inverterizoval si situaci, ale to nařízení, které vyplynulo z vyjednávání, opravdu dobrý základ pro to, aby toto všechno vzniklo. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji. Vidíme, že sdílíme, vidíte, že sdílíme vaše obavy. Musíme ale udělat vše pro to, abychom prostě vymítili ty rýsující se problémy, aby úřad EPO opravdu měl dobrý start a mohl plnit svůj účel. Děkuji za tuto studii. Máme ještě jeden bod a ve 12.30 musím uzavřít toto zasedání. Děkuji. Poslední bod. Tak to míříme k výšinám kybernetické bezpečnosti. Je zde briefingový dokument účetního dvora. A máme zde pana Muguruzu z účetního dvora, který nám představí svůj dokument. Prosím, máte slovo. Paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně, dobrý den, dobrý den. Je pro mě potěšením, že jste mě pozvali na své zasedání a že vám mohu odprezentovat informační materiál, který eh, Evropský účetní dvůr zveřejnil v tomto týdnu a který představuje panoramický výhled na eh, výzvy, které nás čekají v oblasti kybernetické bezpečnosti soud, stejně jako před pěti lety, kdy vytvářel tedy specializovaný tým, eh, jehož cílem byl audit nových oblastí, jako například finanční zpráva nebo finanční regulátory, tak v tuto chvíli vlastně tento soud se snaží v tuto chvíli zaměřit na nové politiky, které budou stále důležitější eh, v oblastech jako kyberbezpečnost. A proto je třeba si uvědomit, že je to rozhodně něco, co je stále aktuálnější a co je vlastně tvoří náš eh, každodenní život. Takže toto není v tuto chvíli jaksi žádný outit, ale pomůže nám to v podstatě naplánovat budoucí audity v této oblasti a myslíme si, že také tento hm, panoramatický náhled na věc Eh, bude zajímavý opravdu pro všechny zúčastněné strany. Pro tuto práci jsme využívali veřejné, veřejně dostupné materiály, rozhovory, analýzy z různých zdrojů, stejně jako e, výzkum, který jsme provedli my a e, kterého se účastnili vlastně auditní, nejvyšší auditní úřady všech členských států. A my jsme tady tedy studovali opravdu tu komplexní oblast e, kybernetické bezpečnosti a identifikovali jsme deset hlavních důležitých výzev, eh, které můžeme v podstatě rozdělit do čtyř skupin. Eh, politický legislativní rámec za prvé, za druhé vše, co má co dočinění s financováním a veřejnými náklady, eh, posílení vlastně kyberodolnosti za třetí a za čtvrté, efektivní reakce na kybernetické útoky a incidenty. Co se týče toho politicko, um, politického legislativního rámce, tak je třeba se podívat tedy na ten kybernatický svět, ve kterém se v tuto chvíli pohybujeme. Těch aktérů, který, kteří se v něm uh, pohybují, je velmi mnoho. Podívat se na to tedy z takové tohoto panoramatického úpolu pohledu je velkou výzvou. Nicméně my si myslíme, že nám se podařilo tady opravdu eh, každému čtenáři eh, poskytnout dobrý náhled na věc. Dále kvantifikace a hodnocení eh, které by bylo opravdu efektivní a precizní a které v podstatě zajistí také dobré jaksi kvantitativní parametry. Proto je velmi důležité vyvíjet cíle, které budou měřitelné a hovořit také o důležitosti preciznosti údajů, se kterými pracujeme. Legislativní rámec je stále nedokonalý neúplný, je ještě dost roztříštěný a potřebujeme ještě zajistit vyšší koherentnost legislativy mezi různými členskými státy. A jelikož tomu tak ještě není, nemůžeme využívat plný potenciál. Pokud Evropská unie chce dosáhnout toho cíle, to znamená stát se opravdu nejbezpečnějším kybernetickým prostorem na světě, tak si musí uvědomit, že tady těch výzev je velmi mnoho i v oblasti výdajů a a nákladů na financování tedy těchto politik. V první řadě je třeba přizpůsobit úroveň investic podle stanovených cílů. To znamená, to znamená ne pouze navýšit eh, globální investici do kyberbezpečnosti, protože víme, že tady dochází doposavat k fragmentaci, ale podívat se opravdu na ty dopady a využít lepším způsobem výsledky, ke kterým jsme již došli. A musíme zajistit, že dojde k řádnému výběru a k řádnému financování nově vznikajících eh, podniků, které se snaží posilovat kybernetickou bezpečnost. Musíme mít také celá jasnou obecnou vizi v souvislosti s tím, jaké náklady to bude představovat. To znamená, je třeba se zaměřit na ty zjištěné nedostatky a také na překrývání, eh, ke kterému může docházet. Fakt, že vlastně Evropská unie nemá specifický rozpočet pro strategii kybernetické bezpečnosti, vede k tomu, že nemůžeme mít přesnou představu o tom, kdy a kolik budeme muset moci investovat a kdo investovat bude moci. To znamená, potřebujeme řádné financování příslušných úřadů a institucí EMISA, Europol, eh, CERT. To jsou prostě instituce, které jsou velmi důležité, což je samozřejmě velmi komplexní výzva. A proto musíme také si udržet a přitáhnout talenty Ve chvíli, kdy chceme zajistit vysokou míru kybernetické odolnosti naší společnosti, což je vlastně ten třetí pilíř, tak je zcela nezbytné, abychom opravili ty nedostatky v oblasti zprávy kybernetické bezpečnosti, která, což je v podstatě výzva, která v tuto chvíli je platná jak pro veřejný, tak soukromý sektor. To znamená, zpráva kybernetické bezpečnosti znamená řídit a zpravovat hrozby a umět na ně reagovat. To znamená eh, provádět mimo jiné také osvětu, eh, navyšovat informovanost a to koordinovaným způsobem a zajistit řádnou výměnu informací. Potřebujeme dobrý model zprávy. A to je přesně to, co bude mít velký dopad na naší schopnost reagovat na kybernetické útoky a co tak, čímž také budeme schopni v podstatě ty dopady eh, redukovat na minimum. To znamená, musíme zlepšit naše kapacity a musíme, musíme taky zvýšit a zlepšit informovanost a osvětu ve společnosti. To znamená, že informovanost a osvěta jsou zcela zásadními pilíři této politiky, také musíme v podstatě si důvěřovat. Musíme zajistit, že bude panovat důvěra mezi spolupracujícími aktéry. Sama Evropská komise to vyhodnotila tak, že eh, obecná koordinace v tuto chvíli je stále ještě nedostatečná. Proto musíme zlepšit výměnu informací a koordinaci mezi veřejným a soukromým sektorem, což stále ještě eh, zůstává velkou výzvou. A naposledy proto, abychom mohli efektivně reagovat na kyberútoky a incidenty, ke kterým bude docházet, tak potřebujeme zajistit eh, včasnou míru míru detekce a zajistit také co nejrychlejší reakci na takovéto případy. To bude možné pouze tehdy, pokud členské státy a instituce jednotlivých členských států a Evropské unie budou spolupracovat a budou, koor, budou se lépe koordinovat, pouze tak budou moci rychle reagovat. A proto je zcela zásadní, aby tady byly dobře chráněné eh, všechny budovy nebo aby byla dobře chráněná kritická infrastruktura, zásadní eh, veřejné služby, to, protože to by mohly být právě, jak ty by mohly být právě terčem těchto útoků, což by také mohlo vlastně posílit ještě ty, eh, tu falešnou informovanost či rozšiřování falešných zpráv. V těch tento, v tomto dokumentu, který máte k dispozici, najdete opravdu velmi podrobnou analýzu, kterou jsme provedli právě v souvislosti s těmi výzvami, které jsem zmínil. Je to velmi podrobný text. Nicméně bych rád na závěr ještě poukázal na to, že i když eh, vlastně členské státy a Evropská unie eh, už podnikly nějaké kroky v oblasti, v této oblasti, tak se nacházíme opravdu v rozhodujícím okamžiku. Musíme udělat všechno pro to, aby Evropská eh, unie posílala svou kybernetickou bezpečnost a odolnost vůči kybernetickým útokům a to vždy za dodržování našich základních hodnot. To je jasné. Nicméně nechci skončit, aniž bych veřejně po poděkoval. Eh, pracovní skupině se Evropského účetního dvora a také děkuji za velkou podporu, kterou jsme získali od Evropské komise ESVČ, eh, e emise eh, Europolu a stejně tak také děkuji za velmi dobrou spolupráci Evropské agentuře pro kybernetickou bezpečnost a děkuji také všem eh, státním zástupcům z jednotlivých členských států, kteří s námi spolupracovali. Děkuji mnohokrát všem vám, poslankyním a poslancům Evropského parlamentu a jsem vám stále k dispozici a odpovím na všechny vaše dotazy. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkujeme za vaši prezentaci. Jak byste řekl, na závěr své prezentace jste připraven vyslechnout poslance? To je výborné, protože má slovo paní zpravodajka Julia Pitera. Děkuji, paní pane předsedo. Kybernetická bezpečnost je velice široký pojem, je relativně komplikovaného definovat, neboť v sobě zahrnuje mnoho aspektů. Jednak je tady ochrana před klasickými hackerskými útoky, kde jde o získání informací či materiálních výhod, ale rovněž to znamená přístup k informacím, tedy k dezinformacím a k fake news. Učitní dvůr definuje kybernetickou bezpečnost jako opatření na ochranu prostředí a uživatelů před útoky a před poškozováním za účelem zabezpečit jejich soukromí a jejich údaje. Veřejně dostupné informace o kybernetické bezpečnosti, kybernetické obraně a kybernetické kriminalitě existují. Pokud chceme analyzovat tyto pojmy, tak eh, za tímto účelem byla zpráva rozdělena do čtyři hlavní kategorie. Jednak eh, zákonný rámec, financování výdaje, kybernetická odolnost a reakce na incidenty. Neboť eh, neexistují žádné spolehlivé údaje. Hovoří se zde pouze o růstové prognóze a o ten se tedy zpráva opírá. Tam se hovoří o třech milionech útoků v roce 2018 a odhadováno je, že ten růst bude na 20 milionů útoků v roce 2020. Já pouze připomínám, že mladí lidé, těch se to dotýká velmi. Například ta, eh, ty případy, kdy Facebook, Instagram a WhatsApp nefungovaly a bude tam domněnky, že je to možná výsledek útoků hackerů. Mnoho lidí by takto mohlo dokonce přijít i o své příjmy, pokud by byl Instagram zablokována, nefungoval by. Samozřejmě to má také dopady na měnové systémy, či dokonce na systémy zásobování vodou či elektřinou. Nechci ovšem se příliš odklánět od zprávy. Rád bych pouze okomentoval body, které pokládám za velmi důležité nebo které mne velmi znepokojují za prvé. Na národní úrovni máme velké rozdíly v tom, jak se předpisy provádějí a pak jsou zde ty mezery v zákonech, o kterých zpráva hovoří. To je velmi znepokojivé, neboť nepřátelské osoby mohou tímto způsobem poškodit celou Evropskou unii. První tabulka na stránce 19 zprávy eh, uvádí mnoho příkladů, jak eh, dlouhodobý legislativní proces Evropské unie nemůže držet krok s pokrokem a novým rozvojem technologií. Což znamená, že Evropská komise by měla vyvíjet nátlak na členské státy, aby co mohla nejrychleji prováděly evropské předpisy eh, pro oblast kybernetické bezpečnosti. Evropská unie by také měla vyřešit problém s nedostatkem personálu v odpovídajících agenturách. Dále další věc, která na mě vyvolává velkou obavu navzdory velkým ambicím v Evropské unii vytvořit bezpečné kybernetické prostředí. Stále ještě kybernetická bezpečnost není plně zaintegrována do odpovídajících mechanismů pro krizový management, které v Evropské unii existují, což potenciálně ohrožuje schopnosti Evropské unie zareagovat správným způsobem na incidenty. Další problém, který se zde rýsuje, je nedostatečná koordinace mezi veřejným a soukromým sektorem a také skutečnost, že by bylo vhodné, aby panovala lepší a intenzivnější výměna osvědčených praktik. Koordinování našich snah by mohlo být úspěšné. Zpráva přináší mnoho příkladů toho, jak například eh, spolupráce mezi FBI, nizozemskou policií a Europolem vedla ke zničení obchodu na Darknetu. Ale reč, eh, výro, eh, účetní dvůr neexistuje, jak je možné dospět k takovéto spolupráci. Já jsem velmi skeptický s ohledem na skutečnost, že by to vlastně znamenalo, že veřejné soukromé subjekty by museli dobrovolně jak si dávali k dispozici své informace, které by pak ale mohli používat i jejich konkurenti, například Facebook. Nekontrolovaná platforma na výměn informací by mohla velice rychle vést k, k negativním efektům. Proto musíme vytvořit dobré struktury, které zajistí dobrou výměnu informací. Rád bych také položil několik otázek. Za prvé, jsou struktury EU připraveny na to, aby mohli bojovat proti dezinformacím během volebního boje do evropských voleb. Zdá se, že e, narůstá počet fake news a dezinformací ve veřejném prostoru a na internetu dále. Má účetní dvůr nějaká doporučení na to, jakým způsobem efektivně bojovat proti dezinformacím, aniž bychom omezovali svobodu slova? Například, že nebudeme zasahovat do obsahu ale mám tím na mysli, když vidíme, že v různých částech světa najednou se objevují stejné obsahy automatickým způsobem, bude se část těch obsahů mazat? Pravděpodobně ano, ty obsahy se smažou, ale tato opatření nezasáhne ty osoby, které něco takového financují, které financují jiné osoby proto, aby našířili fake news na internetu. Dále, mohli byste popsat, jak jsou in, instituce připraveny na kybernetické útoky. Například eh, bych uvedl eh, eh, skutečnost, že poslanci na, ve svých e-mailových účtech dostávají stovky stejných e-mailů, které pravděpodobně jsou odesignovány automaticky. Týkají se, se například problematiky autorského práva či povinného očkování pro děti. Proto já bych rád věděl, jak parlament nebo další evropské instituce mohou zvládat takovéto útoky které vlastně ukazují, že pravděpodobně zdroje institucí nejsou dostatečné. A poslední taková technická poznámka či otázka. Dokument, o kterém hovoříme, byl původně plánován jakožto zvláštní zpráva a měl v podstatě být zveřejněn již v roce 2018. Proč byla změněna forma dokumentu a proč eh, k tomu zveřejnění došlo až později? Děkuji. Uh, thank you. Děkuji. A nyní máme na programu možnost. Kdo pak máme komisi? Aha. Tak pan Salafranka, prosím. Děkuji, děkuji, panem předsedo. Já bych také rád poděkoval Evropskému účetnímu dvoru i panu Tomemu autorovi této eh, zprávy. A rád bych se nad tím zamyslel, nebo vím, že, nebo rád bych zmínil jeden problém, který je opravdu v jádru eh, obav našich spoluobčanů, protože my jsme samozřejmě o tom mnohokrát debatovali na evropské úrovni a Hovořili jsme o reformách, které jsou nezbytné pro Evropskou unii a všichni, kdo se účastnili této debaty, Všichni šéfové vládů a stát hovoří o obavách svých občanů, kteří říkají, že potřebují Evropu, která odpoví na jejich obavy z oblasti bezpečnosti jak vnitřní, tak vnější. Proto tento problém musí být řádně, musíme k tomuto problému řádně přistupovat. To, s čím přichází Evropský účetní dvůr, tak to je samozřejmě správné a oprávněné. Nicméně, co se týče politicky legislativního reglementačního rámce, tak to ve mně z určité obavy vzbuzuje, protože v tuto tuto chvíli, jak si podle současného status quo, nikdo s touto problematikou nepočítá. Nemáme ani žádnou rozpočtovou linii, která by se specificky zaměřovala na toto to, to téma. Nicméně samozřejmě na následujícím plenárním eh, schromáždění budeme hovořit a hlasovat také o celém katalogu externích nástrojů, což je třeba tady zohlednit. A poté ve eh, rámci programu Horizont 2030, což je vlastně program pro výzkum a vývoj, eh, program, který je rozhodně nejambicionější, nejambicionější nejambicioznějším programem tohoto druhu na celém světě tak to musíme tedy také zohlednit. To znamená, ptám se, jakým způsobem se tedy rozvíjet, tak aby to šlo v souladu s těmi současnými potřebami. To znamená, jak by měl vypadat ten legislativně politický regulační rámec, tak abychom zajistili tedy bezpečnost i teď v souvislosti s nadcházející volební kampaní, protože všichni si pamatujeme ještě na ty kybernetické útoky, ke kterým došlo eh, v jednotlivých členských státech a vlastně v situaci, která je velmi nestabilní v některých členských státech, by takovéto útoky mohly mít jasný dopad. A v souvislosti s touto záležitostí bych se vás rád zeptal na následující. Jak vy vnímáte spolupráci s třetími státy, s přidruženými státy a co vy vnímáte jako největší hrozbu a ptám se, zdali si nemyslíte, že by v následujícím budoucím kolegiu komisařů měl existovat také komisař, do jehož pravomocí by spadala právě oblast kybernetické bezpečnosti. V tuto chvíli vám chci ještě jednou poděkovat za ten dokument, který jste nám předložený. Myslím si, že to je dokument, který je zcela nezbytný pro to, abychom vytvořili novou strategii, která bude odpovídat současným hrozbám a potřebám. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji, pane Salafranko. Vy jste položili velice přímé otázky, takže teď bude asi vaší povinnosti na ně dobře odpovědět. Ale musím všem připomenout, že tlumočení už zde nebude. Zmizí. Takže využijeme ten čas, dokolika je zde máme. A chcete, abych hovořil anglicky, anebo jak? <laughs> Až uvidíte, že se ty kabiny vyprazňují, tak prostě přejdete do angličtiny. Děkuji, děkuji mnohokrát. Pouze bychom poprosili řečníka, aby si zapnul svůj mikrofon. Tak, tlumočníci odchází